Colleagues, good afternoon. Že dobré odpoledne, vážení kolegové. Začínáme, máte před sebou návrh eh, pořadu jednání, mohu ho pokládat za schválený, je-li tomu tak, pak dovolte, abych rovnou přešel eh, k CARS 22 posouzení eh, pozměňovacích návrhů. Vím, že pan Vlašák se omluvil, ale Máme tady Filipa, který ho nahradí. Takže prosím. Děkuji, eh, pane předsedo. Já to nemohu prostě převzít, jenom přečtu eh, prohlášení, které mě požádal, aby přečetl. Samozřejmě, že se omlouvá za to, že není schopen se dnes dostavit do Bruselu. Pokud je o stanovisko, pak pan Vlasák vítá kvalitní práci stínových zpravodajů jako ostatní, kteří přispěli k diskusi. Obecně předložené návrhy ukazují ochodu posílit konkurenční schopnost a výkonnost evropského automobilového výrobního průmyslu a navíc uchovat pracovní příležitosti ohrožené snižujícími objemy prodeje výdajů. zpravodaj, zejména vítá pozměvací návrhy, které jdou ve směru soudržného návrhu ze strany komise k, k odvětví, tak aby se podrobně posoudily legislativní návrhy, což je například pozměňovací návrh 42. Pan Vlasák rovněž sdílí na, eh, na, na eh, stanovisko, že je tady třeba, aby byl technologicky neutrální eh, vývojový a výzkumný rámec a z hlediska konkurenční schopnosti. Ale pak jsou tady další definice návrhu ohledně alternativní infrastrukturu. Zejména se jedná o globální harmonizaci technických standardů. 31 pozměňovací návrh. Z hlediska objemu Eh, prodejů eh, je třeba zdůraznit pozměňovací návrh 7, protože tady se má měnit eh, spotřebitelské chování. V neposlední řadě se dostáváme k pozměňovacím návrhu, kterému, který se podle názoru zpravodaje příliš odchyluje od prvního záměru, jimž je posílit konkurenční schopnost a zachovat pracovní příležitosti. Pan Vlasák zdůrazňuje, že se nemá zasahovat do toho, jak to budou dosahovat výrobci cílů snižování CO2, protože kdybychom všechny eh, výrobce, eh, dejme tomu, směrovali do stejné aerodynamické oblasti, omezoval by se výzkum v jiných oblastí, jako jsou pneumatiky, hybridní technologie, motory, alternativní eh, paliva a podobně. A mohlo by to dokonce zpomalit proces snižování emisí. To je závěr, pane předsedo, k němuž dospěl pan Vlasák. Děkuji, pane předsedo, já vám mnohokrát děkuji. Pane Bradberne, který zde vystoupil vystoupil jménem pana Vlasáka. Já se rozhlížím po stínových eh, zpravodajích. Ano, děkuji, pane předsedo. Já pan se domnívám, že pan Ferber je ještě v Mnichově, ale chtěl bych, abych vám sdělil, že v celku vítá zprávu pana zpravodaje a předložil pouze čtyři pozměňovací návrhy, v nichž samozřejmě zdůrazňuje, že my jakožto EPP podporujeme návrh, že cestou výzkumu a inovací je nutné podporovat tuto oblast, abychom věděli, kde jsou v současnosti problémy, že je třeba vytvořit příslušnou infrastrukturu a to platí pro všechny oblasti, pro alternativní zdroje energií a znamená to také, že je třeba abychom počítali s harmonizací a standardizací na evropské úrovni, protože jinak vznikne nebezpečí, že náš trh se v budoucnu nebude moci dostatečně rozvíjet, protože tu nebude dána interoperabilita, kterou známe z jiných oblastí. Také bych chtěl zdůraznit, že bychom neměli postupovat příliš restriktivně, spíše proaktivně, abychom toto odvětví podporovali, ale abychom nezbavili odpovědnosti jiné oblasti a na to klade důraz abychom dosáhli těchto cílů, jak to vyjádřila i skupina na vysoké úrovni v různých podobách, aby různí aktéři převzali odpovědnost nejenom sami výrobci. A poslední bod, toto odvětví je slibné na úrovni EU, ale eh, musíme podporovat a zdůrazňovat vývoj v této lokalitě. V Evropě nepotřebujeme příliš restriktivní opatření. Cíle jsou v pořádku, výzvy nám jsou známé, takže můžeme tuto zprávu z vlastního podnětu podpořit. Děkuji. Pan Alkadrávi. Děkuji, pane předsedo. Nástinový zpravodaj, zpravodajka je na cestě do parlamentu a požádala mě, abych vystoupil za ním. Vyřídím to stručně. Bohužel musíme říci s politováním, že pan zpravodaj nesakceptoval žádný z našich pozměňovacích návrhů. A navíc jsme ani neměli možnost si s ním pohovořit. Vůbec eh, nebyla uspořádána žádná schůzka se stínovými zpravodaji, což nás poněkud eh, překvapilo, proto také nebyl navržen žádný kompromisní návrh. Eh, to nepokládáme za správný způsob práce, ale každopádně uvidíme, jak to, čím to skončí zítra při hlasování. Ve svých pozměňovacích návrzích nám šlo hlavně o to, abychom eh, vyvážili pilíře akčního plánu se zaměřením zvláště nad udržitelný ehm, rozvoj a sociálně odpovědný růst. Pokud je o emise CO2, chtěli bychom být jednotní se stanoviskem parlamentu dohodnutem ohledně eh, oby, eh, automobilů a emisí CO2 přes něko, před několika měsící, přičem se stanoví cíl do 6, eh, 8 až 70 gramů na kilometr do roku 2017. Eh, to jsme chtěli navrhnout, aby to bylo v souladu s tím, co už bylo dohodnuto, ale bohužel pan zpravodaj k tomu nepřihlédl, čeho šli to jeme. Každopádně velice děkujeme doufáme, že snad uspůsobíte příslušným způsobem hlasovací seznam. Pan Meissner, paní Majsner, děkuji. Bohužel eh, náš stínový zpravodaj tady, paní zpravodajka tady také není. A já vám to přečtu francouzsky, co napsala. <laughs> Nathalie Gristek se de ne pas pouvoir être... Je jí velice líto, že nemůže být dneska přítomná na našem jednání. Bohužel má povinnosti u sebe ve svém volebním okrsku. Pokud jde o celý obsah, celé záležitosti, o podstatu, ráda by zúraznila, že pokud je Evropa nyní v krizové situaci, tak to je především proto, že naše industriální odvětví nefungují, potřebujeme mnohem více udělit pomoci v této oblasti jednotlivým odvětvím, klíčovým odvětvím, především pokud jde o automobilový sektor. Ovšem tento sektor se musí rovněž vyrovnat s výzvami budoucnosti. To znamená inovace, výzkum, to by mělo být základem pro naši pozornost v této oblasti. A proto by ráda předložila i své pozměňovací návrhy v tomto ohledu. 52 například Eh, pokud ví, 52 těchto návrhů bylo předloženo, podle jeho názoru mnoho z nich je kvalitní a paní Stínová zpravodajka je ve většině podporuje. Nicméně má určité výhrady, pokud jde o pozměňovací návrhy, které by chtěly do roku, promiňte, nevím, jak se to řekne francouzsky, čili do roku 2017, které by chtěly stanovit emise, to znamená mezi 68 a 78 gramy na kilometr. To je 23 pana Telera, u toho vidí výhrady a 27 rovněž zpravodaje za socialisty. Domnívá se totiž pan Grisbach, že pokud chceme bojovat proti klimatickým změnám, tak to musíme vzít v potaz a prostě naše průmyslové odvětví trpí v tomto krizovém období a právě proto bychom je neměli ještě více postihovat a penalizovat. Natali, Greenspech rovněž chce, aby u čtrnáctky pana Vlasáka došlo k oddělenému hlasování. Tam se hovoří o potřebě boje proti Mm, situace na silnicích, silniční provoz, problémy v tomto ohledu. Ovšem nepodporuje druhou část, kde se hovoří o omezení rychlosti. Děkujeme, to je všechno za paní zpravodajku. Mnohokrát děkuji paní Meissner. E, skoro umíte tak dobře francouzsky jako já. Pane Kramere, chcete něco? Děkuji mnohokrát, Michael, že ne. Tudíž komise. Paní Koksová. Ano, mnohokrát děkujeme za pozměňovací návrhy a za vykonanou práci. Zatím eh, nemáme žádné konkrétní připomínky. Možná jen některé ty pozměňovací návrhy, kde se jedná o, o obtížnou ekonomickou situaci. Tady je možná třeba někde trošku uspůsobit to zprávu. Hospodářská situace v automobilovém odvětví se s každým dnem vyvíjí a poslední hodnocení vyznívá poněkud optimističtěji. Možná, že se tady rýsuje určitá naděje. Tak možná není třeba se na to dívat až tak kriticky vždycky. Mnohokrát děkuji, nevím, Filipe, jestli chcete něco dodat. Buďte tak laskav a e, vyřiďte panu zpravodaji, že tady zazněla obava nebo problém byl vyjádřen v tom smyslu, že se nekonalo zasedání stínových zpravodajů. Není to tedy zcela v duchu toho, jak obvykle pracujeme budeme hlasovat zítra a teď jdeme dál a děkuji Filipe za to, že si zaskočil a teď budeme mít ostraha vnějších námořních hranic. Paní Griesbeck, je to její vlastní zpráva, já vidím, že ona právě eh, dorazila eh, své zasedání ve Francii, ano, nebo to budete zase vy a zase francouzsky. Takže to bude eh, lekce číslo dva. Paní eh, Meissner místo paní Grispek do ostravěnějších námořních hranic. Přesně jak se o tom hovoří v návrhu, jde o naši ochranu vnějších hranic, o dohled nad těmito hranicemi. Týká se to eh, kompetence především výboru LIBE. Samozřejmě, že jsem se snažila Ehm, o prosazení naší dimenze. Ovšem, ta dimenze transportu je zde omezená. Jediná část se týká operací ehm, například záchranných, koordinace na moři u těchto záchranných akcí. A v rámci těchto dvou aspektů jsem se zaměřila na svou práci jako zpravodajka. Jednak je to vzdělávání, školení příslušníků pohraniční stráže, především pokud jde o pomoc eh, lidem v této naléhavé situaci Eh, musí dojít k výměně jednotlivých informací mezi agenturami, které se zabývají dohledem naš, nad našimi námořními hranicemi. Pokud jde o 17, eh, pokud jde o 17 pozměňovacích návrhů, paní Greensberg podporuje všechny tyto pozměňovací návrhy, kromě šestky. Trojka, eh, osmnáctka, sedmnáctka, devatenáctka, dvacítka pana Taylora, a dále pana Fildance 14. Tyto paní zpravodajka, paní Greenspech se domnívá, že tyto se nedotýkají naší dimenze, našeho výboru, nebo by se musel změnit protokol, pokud jde o účast jednotlivých jednotek, jednotlivých agentur, pokud jde o kontroly plavidel na moři. 17, 18, 19 a 20. Desítka se týká definicí. To je vše za paní zpravodajku. Okay. I take it, Mr. Grosch, again for the... Děkujeme pane Groši za EPP a pan Elka Drauji za SAD. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla pana kolegu omluvit. Díky bohu mi toho tolik nenapsal v italštině, jinak bychom tomu málo rozuměli, ale pozdravuje vás. Dobře, v celku Náš stínový zpravodaj tuto zprávu vítá a říká, že obsahuje nejdůležitější body jako eh, stála aktualizace zdravotnického vybavení, stále školení, také aspekt výzkumu, například v programu Horizont 2020 a je také důležité, aby probíhala výměna informací anebo byla možná ještě lepší. V tomto smyslu předložil své pozňovací návrhy a domnívá se, že bychom se neměli eh, zaměřit pouze na změny v oblasti dopravy, ale hledat eh, přidanou hodnotu ve výměně informací. To jsou tedy ty změny, které provedl a také vysvětluje, proč je předložil v takovéto podobě aby se nedotkl výboru Libé, ale aby celou záležitost doplnil. My tuto zprávu tedy v celku podporujeme. Děkuji. Děkujeme. A za pana Danielise, pan El Kadraoje. Ano, pan Danielis je na cestě. Nebudu mluvit řecky. <laughs> O, omlouvám se, <laughs> že to nepůjde, ale nejprve, jestli dovolíte, naše frakce, stěnový zpravodaj by chtěl poděkovat, chtěli bychom poděkovat zpravodaji. Samozřejmě pokud jde o rozhodnutí Rady 2010 a návrh nařízení, které máme na stole, snažíme se reagovat na problémy, které se týkají Frontextu, operací na moři, především členských zemí a nevládních organizací, které vyjádřily obavy ohledně ochrany základních práv v rámci těchto operací na moři. Návrh komise šel tímto směrem především pokud jde o článek 4 o základních právech. Máme zde návrh zprávy a pozměňovací návrhy, které podporují právě tyto obavy Dále jsou to záležitosti, které se týkají zdravotnické pomoci a e, reportování ohledně těchto cvičení. Ovšem, pokud jde o řízení operačních aktivit v rámci dohledu na moři, musíme být bdělí, musíme uplatňovat vhodná opatření. Ovšem, e, rozhodnutí by měla být na, především na samotné posádce. Ve většině případů musíme ovšem poskytnout společný rámec, který zahrnuje ochranu základních práv a zároveň možnost účasti členských států a vytvořit společnou interpretaci mezinárodního práva v tomto ohledu. Čili stručně souhlasíme se směrem, který navrhuje zpravodajka rád rádi bychom poděkovali za spolupráci. Děkujeme, říká pan předseda. Michael, ještě i k tomuto, takže pan Kramer. Ano, i jménem našeho zpravodaje Kistelho, který není přítomen, bychom chtěli říci, že jsme se zabývali zprávou Natalí Krispek, v podstatě s ní souhlasíme, předložili jsme jeden pozměňovací návrh, který se týká uprchlíků. Domníváme se, že není možné, když eh, se dopraví eh, na moři eh, uprchlíci, že bychom se o ně nepostarali. Je třeba se o ně postarat, nakrmit je a pokud dojde k nějakým nezákonnostem, musí se to řešit eh, na pevnině. Není možné dopustit, aby se utopili. Je to humanitární akt, který by měl převažovat než jejich vyhoštění nebo cokoliv jiného. Děkuji. Děkujeme, Michael. <clears throat> Za komise. Paní Hele? Thank you and good afternoon to... Děkuji a dobré odpoledne. Vám přeji. Ráda bych poděkovala za všechny navržené pozměňovací návrhy. Dvě obecné poznámky, jestli dovolíte. První poznámka se týká, já už jsem se o tom zmínila, když zpravodajka představovala návrh zprávy. To jsou návrhy, které, jde, které se týkají zařízení a poskytování pomoci na moři. Toto jsou pozměňovací návrhy, které považujeme za velice důležité pro bezpečnost navigace, bezpečnost lidí, kteří jsou pohroženi. Ovšem myslíme si, že bychom na to měli naříz, eh, nahlížet jakožto na společný rámec těchto operací na moři a pokud jde o podrobnosti těchto ustanovení a všech zařízení, vody, dek a podobně, tyto detaily, ty by měly zůstat, by měly být eh, otázkou posouzení jednotek, které se účastňují takové záchranné akce. 14. Hovoříme tam o bilaterálních dohodách, to je, to je otázka ochrany základních práv, je tam reference odkaz na bilaterální dohody. My si myslíme, že není tento odkaz důležitý, není potřebný, protože členské státy prostě mají Povinnost, pokud jde o nenavrácení těchto ohrožených lidí, respektování základních práv. To znamená, musí respektovat veškeré dohody, které mají se třetími zeměmi v tomto ohledu, veškeré bilaterální dohody v tomto ohledu. A pokud jde o povinnost vykazování, informování, toto je věc, kde bychom se ještě chtěli zamyslet nad tím, jak lépe splnit tyto povinnosti. Děkujeme. Paní majster, ještě k tomu něco za paní zpravodajku. Ne, děkuji, předám to dále. Děkuji. Dobře, chtěl bych vám připomenout, že budeme hlasovat zítra a nyní si uděláme do 15.45 eh, přestávku a potom budeme projednávat zprávu pana Bače, protože tady nejsou ani e, stínoví zpravodajové. Budeme mít tedy krátkou e, přestávku do 15.45 a chtěl bych se obrátit na poradce e, si tady připadám tak osamělý, když jsou ty přední lavice prázdné. Budeme tedy pokračovat v 15.45.

Okay, colleagues, I'll... Vážení kolegové, budeme pokračovat v jednání. Dalším bodem na programu je změna nařízení, kterým se stanoví společná pravidla eh, pro práva cestujících. Místo pana zpravodaje George Vacha vystoupí pan Majer. Vystoupí za výbor IMCO ještě než dám slovo stínovým zpravodajům a dalším účastníkům. Takže e, změna nařízení, která se týká práv cestujících. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. V dalších minutách vám s radostí poskytnu základní informace, z nich jsem vycházel při předkládání návrhů k tomuto nařízení o právech leteckých cestujících, jak již eh, je uvedeno ve zdůvodnění této zprávy, Ubírají se mé návrhy obecně směrem k posílení stávajících práv cestujících není uspokojivé, jak se nařízení 261 provádí a také e, tu je celá řada nejasností. Když e, se pořádně dívám na návrh komise, musím skonstatovat, že ve srovnání se stávající situací nepřináší žádnou přidanou hodnotu pro cestující. Chtěl bych uvést několik příkladů. Prodloužení délky spoždění, z něhož vyplývá e, právo na očkodnění ze tří hodin na pět hodin a u dálkových letů dokonce eh, na 9 nebo 12 hodin dále omezení povinnosti poskytnout ubytování, eh, z, u mimořádných událostí na tři noci po stovce eur 12 hodin eh, umožňuje, aby eh, letecká společnost nalezla nějakou jinou dopravní cestu, než eh, spsáhne k přesměrování a nejsou tu žádné změny, které by se týkaly zavazadel, transparentnosti cen a nesolventnosti. Já jsem proto předložil následující změny nejde o to, že by byly tyto nároky automaticky uznávány. Cestující eh, musí eh, hlásit své nároky vůči velkým mezinárodním společnostem a eh, přitom mají pocit nejistoty, protože ta pravidla jsou tak komplexní. Obávají se eh, velkých eh, nákladů a soudního řízení a mnohé letecké společnosti toho eh, využívají a neposkytují příslušné plnění. Když to vyjádříme čísly, vypadá to trochu konkrétněji. Pouze u 1% všech letů vznikají problémy, které zakládají nárok na očkodnění cestujícím. Jenom asi 2% cestujících eh, také toto očkodnění vyžaduje. U stovky cestujících což představuje asi na každý let 100 cestujících, eh, by to byly 2 z 10 tisíc cestujících a přitom není jisté, že i tito dva opravdu to plnění obdrží přičemž finanční zátěž je pro letecké společnosti v současnosti relativně eh, nízká. A já cituji eh, z návrhu komise. Vyšší náklady vedou letecké společnosti k tomu, že se snaží eh, minimalizovat náklady a upírají cestující jejich práva. A je to nějaký ústupek eh, vzhledem eh, k nákladům a musíme tedy zákonné předpisy eh, přizpůsobit postupům leteckých společností. To přece není možné, protože to zakládá důvod k rozsáhlé judikatoře Evropského soudního dvora. V celku bylo zaznamenáno do posud 39 řízení a já bych se chtěl zmínit jenom o dvou to například judikát Sturgeon z roku 2009, kde bylo rozhodnuto, že eh, při velkém spoždění mají cestující nárok na odškodnění. A to potvrdil judikát Nelson a návrh komise sice zapracoval tyto judikáty, ale z části je rozmělnil. Zatímco u případu Sturgeon bylo možné uplatnit nárok na odškodnění po třech hodinách, návrh komise potom odstupňoval tu vzdálenost, navýšil to spoždění na 5 nebo 9 či 12 hodin. Co si eh, můžeme konkrétně představit například let z Londýna do New Yorku eh, s eh, plánovaným příletem v 15 hodin má spoždění 11 hodin. Cestující se dostane do New Yorku až ráno druhého dne ve dvě hodiny a nemá podle nové úpravy žádný nárok na očkodnění. Navrhuji, abychom tuto délku spoždění přizpůsobili eh, původnímu judikátu, to znamená tři hodiny u krátkých letů v rámci EU a pět pro dálkové lety. Sjednocení eh, toho spoždění eh, by znamenalo eh, při vzdálenosti eh, do 3,5 tisíc kilometrů 300 eur a 600 eur pro lety nad 3,5 tisíc kilometrů. Přinese to také větší přehlednost pro spotřebitele další judikát Evropského soudního dvora, takzvaný judikát Valentín Herman z roku 2008, stanovuje, že technické poruchy eh, nemohou být per se pokládány za mimořádné okolnosti. V mé zprávě eh, uvádím, že technické problémy patří k eh, běžným výzvám leteckého provozu a mohou se uplatňovat jako důsledek jenom v případě vyšší moci, jako jsou přírodní katastrofy nebo sabotáž. A protože cestující nemají dostatečné informace, snažil jsem se posílit také povinnost informovat a například posílit přítomnost zástupců leteckých společností na letištích, kteří mohou poskytnout konkrétní informace a poskytnout pomoc. Důležitá je také transparentnost cen. V obecných obchodních podmínkách jsou některé doložky, které by se měly zlepšit již při rezervaci, abychom se vyvarovali dvoji značnosti a e, některé e, letecké společnosti požadují e, poplatky za vystavení palubenky na letišti a ty mnohdy eh, překračují skutečnou cenu letenky a nebo spoplatňují eh, zavazadla eh, a nebo další předměty jako dešníky a pláště. Dále insolvence. V zásadě se domníváme, že by měly být cestující pojištění pro takovéto případy, tak eh, jak je to i v případě směrnice o souborných eh, službách v cestovním ruchu. Eh, můj návrh 42 ehm, poskytuje dostatečný prostor, jak by mohlo vypadat takovéto pojištění a také spoštění na odbavovací ploše. Také se domnívám, že návrh komise je příliš dlouhý, pět hodin a že eh, by eh, cestující měli již po dvou hodinách mít právo opustit letadlo. Chtěl bych zdůraznit, že má zpráva je poměrně vyrovná, vyrovnaná, ale jsou tu také některé eh, návrhy, které vycházejí vstříc leteckému průmyslu. U politiky no-show nenastoupení letu není možné odmítnout odebřít vstup eh, na palubu, eh, když cestující nevyužil letu eh, tam, ale myslím si, že stejné uplatňování u cesty s různými úseky sahá příliš daleko. A dále promeškání eh, navazujícího letu. Eh, například eh, způsobí to první letecká společnost a u malých spožděních tu nemusí být e, právo na kompenzaci, ale pokud je e, to spoštění delší než 90 e, minut, potom by měl mít cestující nárok na kompenzaci. A u dalších aspektů prosazování jsem uvedl další opatření, které které se opírají o schválenou směrnici o alternativním řešení sporů, přičemž eh, členské státy se zavazují eh, vytvořit eh, pracoviště pro takovéto řešení sporů i cestujícím nebyla uzavřena cesta ke spravedlnosti. E, setkal jsem se tedy s mnoha zainteresovanými stranami a vyslechl jsem si jejich argumenty. Negativní postoj některých zástupců průmyslu e, mě zarazil. Měl jsem pocit, že cestujícího pokládají za překážku e, při naplňování hladké produkce cestovních kilometrů. A to je znepokojivé, protože cestující by se měl e, cítit jako host na palubě, jehož práva nároky jsou respektovány. Jsem zvědavý na reakce všech kolegů a jsem si jistý, že v nadcházejících týdnech povedeme intenzivní debatu o nejrůznějších aspektech. Děkuji za pozornost. Thank you, Mr. Mr. Meyer for IMCO. Yeah. Eh, pan Majer za výbor IMKO. Ano, děkuji, pane předsedo. Má zpráva eh, za IMKO se v současnosti eh, před předkládá a bude záhy k dispozici v nejrůznějších jazycích. Ale to, co jsme si vyslechli z úst pana kolegy Bacha, eh, ukazuje, že již od počátku jsme eh, byli eh, vlastně zajedno. Výbor IMCO je zodpovědný za ochranu spotřebitele a proto se také zaměřují zejména na spotřebitele, také z hlediska zvažování legitimních zájmů podniků ale eh, je třeba eh, to zjednodušit, eh, ne rozdělení na tři, jak říká pan kolega Bach, na dva typy spoždění a no, potom, co se týče levných eh, letenek, když někdo zaplatí třeba 29 eur a tak naznačuje, že má zájem o eh, laciné létání, eh, potom vlastně nemůže požadovat příliš vysoké odškodnění jako cestující, takže by to mělo být omezeno také na cenu letenky i s vedlejšími náklady. Myslím, že eh, eh, výše odškodnění není jasná. Měli bychom prostě říci, že eh, Eh, když není možné další očkodnění, tak se to nemůže započítávat. A eh, to je eh, to nárok, požadovat více, co se týče spoždění na odbavovací ploše. To plně souhlasím s panem kolegou Bachem, co se týče nárok na jiný způsob dopravy, nezaviněné spoždění to jsme také zajedno. Chtěl bych ještě připomenout eh, některé věci. Například promlčení eh, podléhá v současnosti vnitrostátnímu právu. Myslím, že potřebujeme mít eh, jednotnou lhůtu, dvouletou lhůtu promlčení, abychom se vyvarovali nejasnostem na vnitřním trhu mezi jednotlivými členskými státy. Seznam mimořádných okolností nás stále ještě trápí. Jistě dochází k mimořádným okolnostem a komise se snažila je trochu jasněji sformulovat, ale myslím, že se jí to moc nepodařilo. Kolega Bach hovořil o technických problémech, ty bychom měli jasněji formulovat, například pouze mimo toho, co se eh, předepisuje eh, v normálním případě eh, jako kontrola. To může být tedy technický problém, za který letecký dopravce nenese odpovědnost. To, co pro, podléhá eh, běžné kontrole, údržbě, eh, co eh, představuje pochybení, tak to se dotýká cestující a dále spoždění způsobené povětrnostními podmínkami, nebo vůbec nedojde k letu, to je složité. Sám jsem to zažil, říkalo se, že na vině byly nedobré povětrnostní podmínky, ale ve skutečnosti to eh, eh, bylo příliš eh, velký provoz na letišti, tak se letiště rozhodlo některé lety škrtnout, takže to nemůžeme respektovat. Je třeba mít jasnou formulaci. Dále nárok na informace a možnost předložit stížnost. Tady bych chtěl formulovat skutečný nárok na informace ve prospěch cestujícího. Před několika dny jsem také obdržel odpověď v jednom případě, kdy bylo eh, řečeno podle eh, interní dokumentace, která se nedává k dispozici, pokud se obrátíte eh, na soud, tak dobře, ale vidíme možnost, že předložíme tyto podklady, abychom vyhráli soudní řízení. To není možné. Cestující musí mít možnost s využitím veškerých informací eh, se svobodně rozhodnout, co se obrátí eh, na soud či ne a ne až v průběhu soudního řízení. Tak jak to říkal pan kolega Bach, v podstatě se podniky nebo letecké společnosti snaží, když eh, jsou vzneseny některé nároky, Eh, tyto nároky cestujícím upírat. To je nerespektování eh, evropského práva. Je to mnohem více, než jenom snaha se vykrucovat. Proto bych chtěl zajistit lepší přístup a možnost sankcí odmítání eh, kompenzací, odškodnění, když nemáme práva zvlášť, zvláštního čerpání, tak bychom mohli to zaokrouhlit na konkrétní částky v eurech, které se dají snadno přizpůsobit. Celkově vám děkuji za možnost vystoupit ve vašem výboru. Myslím, že jsme v podstatě za jednou budeme muset jenom vyřešit některé složité záležitosti. Dohodli jsme se, že se ještě několikrát sejdeme, abychom mohli předložit skutečně rozumný návrh. Děkuji. Děkuji. Teď za skupiny eh, paní Venova za socialisty. Merci, monsieur le président. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Úplně jo. na počátku bych velice ráda poděkovala za úžasnou práci, kterou odvedl pan Bach. Ráda bych mu ještě jednou poděkovala, protože psal v potaz a skutečně do toho zahrnul různé pozměňovací návrhy, které tam měly se objevit a snaží se to samozřejmě udělat s ohledem na zájmy našich cestujících a zároveň se snažil zjednodušit a vysvětlit jednotlivé záležitosti, protože jistě bezpečnost právního hlediska je zde velice důležitá pro všechny zúčastněné strany. A nyní, jestli dovolíte, tak bych se podívala trošičku obecně na, vš- na tuto zprávu právu. Vítám to, tyto návrhy, které jsou pozitivní pro naše uživatele, pro cestující, i ty, který, eh, které považujeme za citlivé, například handicapované nebo se sníženou mobilitou a tak dále, s postižením a tak dále. Dále, pokud jde například o odmítnutí přistoupení eh, nástupu na palubu, nebo řekněme v případech úpadku jednotlivé společnosti, povinnosti všech společností informovat kontaktní osoby na všech letištích a tak dále. To podle mého názoru jde správným směrem. Konkrétnější věci, především pokud jde o ty různé lhůty, spoždění a tak dále. Zde si myslím, že bychom mohli nalézt dohodu, i když jednotlivosti ještě musíme projednat pokud jde o například spoždění, dále například to, že ty dvě hodiny již nebudeme považovat za spoždění a tak dále. To považujeme samozřejmě za zajímavé, řekněme, samozřejmě, když tam je těch maličký, maličké spoždění 25 minut, 30 minut a tak dále, to samozřejmě nezakládá právo na nějaké občestení a tak dále. Ovšem, toto je zpráva, která možná vyvolá mnoho debaty na straně dopravců a tak dále, cestujících, povinnosti očkodnění pět, pokud by došlo právě, eh, jak víme, tak došlo k tomu snížení spoždění na tři až pět hodin a tak dále. Pokud teda budeme, například pokud by došlo eh, k tomu řekněme, zrušení té třetí části letu, těch pět hodin, jak říkal pan zpravodaj, to je podle mého názoru v Evropě přeceňované. Proto si myslím, že je velice dobré, aby zde byly dobrovolné dohody v tomto ohledu, protože to si myslím, že bude zajímavější pro cestující než nějaké eh, očkodnění. A pokud jde o navazující lety, jsem proto, aby ta odpovědnost byla na společnosti, která je zodpovědná za toto spoždění. Pokud jde o očkodnění v tomto ohledu, myslím si, že ještě musíme projednat detaily, pokud jde o částky a zároveň i o spoždění toho prvního letu, i když ten návrh, se kterým přišel pan zpravodaj, je zajímavý. Dále no, si myslím, že je důležité uvažovat i o lepší informovanosti cestujících, pokud jde o délce návazného letu a řekněme například i rizika, pokud by tam nebyl dostatečný čas na přestup, už když dochází k um, rezervaci. No, myslím si, že zde musíme ještě objasnit tyto záležitosti, trošku to zpřesnit a tak dále, tak aby tam nedošlo k nějakému zneužívání na straně leteckých společností, které převezmou poté odpovědnost za ten návazný let. Pokud jde o hotelové ubytování, návrh zpravodaje, to znamená ta povinnost zaplatit to leteckou společnosti a řekněme nějakou možností na straně cestujících. Já si myslím, že tyto návrhy zde jsou zajímavé rovněž pokud se tam hovořilo o tom eh, milionu 500 eh, tisíc eh, cestujících, o kterých hovořil pan zpravodaj pro jednotlivá letiště a tak dále. Ovšem, zároveň musíme objasnit role letišť, veřejných orgánů, leteckých společností v těchto případech. No, ale pokud jde o odmítnutí v případě takzvaného no-show u letu, musíme to ještě objasnit aby jsme zde měli systém, který umožní těmto společnostem například eh, prodat takové místo, jakmile eh, bude jisté, že cestující nenastoupí na tu návaznou část letu. Ovšem, samozřejmě, že to musí být spojeno eh, pouze, když je to návazný let a ne pokud jde o zpáteční let aby tam nedošlo k nějakým problémům eh, a nějakou unilaterální, unilaterální eh, zrušením letu. Pokud jde o zavazadla, ano, pokud jde o um, um, například eh, nástroje hudební nebo duty free, tam souhlasím. Ovšem například bychom tam měli udělat ještě trošku zlepšení, pokud jde o um, transparentnost sen a tak dále. To si myslím, že by mohlo vylepšit tento návrh. Pokud jde o transparentnost informací, jsem opravdu ráda, že zde dojde k harmonizaci tohoto formuláře. Měla by zde být taková, takový dokument, um, který by umožnil schrnutí veškerých informací. To si myslím, že je důležité pro cestující. Zároveň by bylo dobré zlepšit odpovědnosti ohledně um, osobních údajů, které se poskytují Cestující musí být informováni správně o dopadech, pokud odmítnou poskytnout tyto informace, nebo naopak, pokud je poskytnou. A pokud je o výjimečné události, zpravodaj bere v potaz například um, um, určité záležitosti, které zlepšily celou situaci. Měli bychom zde mít pozitivní seznam jednotlivých událostí na který, pokud vím, tak eh, již jednotlivé orgány pracují. Pokud je o výjimečné události, to jsou události, které prostě znamenají, že letecký dopravce nad tím nemá žádnou kontrolu. To znamená, že tomu nemůže zabránit, i kdyby přijal veškerá opatření, která byla potřebná. A pokud je o ONA, po tuto oblast, ano, pokud jde o různé sankce a postihy v této oblasti, měli bychom zde dosáhnout větší harmonizaci mezi jednotlivými členskými státy, pokud jde o um, rovnou situaci mezi jednotlivými společnostmi a leteckými přepravci. Myslím si, že toto řešení je správné, e, kvalitní. Ráda bych ještě jednou poděkovala zpravodaji. Já jsem stínovou zpravodajkou za naší, na náš výbor a zároveň jsem místo předsedkyní e, organizace, která podporuje práva spotřebitele e, v této oblasti. Myslím si, že musíme nalézt určitou rovnováhu mezi cestujícími, dobře, který prostě budou mít lepší eh, servis a tak dále. Ovšem zároveň musíme věnovat pozornost i bezpečnosti, protože ta by měla být samozřejmě zvýšena. Musíme zvýšit eh, důvěru v letecké společnosti tak a tím si myslím, že se zvýší a zlepší i dobrý imič těchto společností což bude mít dobrý eh, pozitivní dopad na tyto společnosti. Konkurence zde bude spravedlivější a zároveň lepším způsobem regulována. Děkujeme. Paní Meissner, ano, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla říct něco, co s tím přímo sice nesouvisí, ale já jsem to již našemu předsedajícímu řekla. Několik eh, poslanců si stěžovali, že nemají dostatek informací ze strany bruselského letiště. Já vím, že je to letiště, byly tam hraniční kontroly, museli dlouho čekat a vůbec nic jim nepomohlo ani to, že často létají nebo mají diplomatický pas, takže si myslím, že z pohledu cestujících je to také třeba eh, vyřešit. Budu hovořit místo paní Sakisázy, která eh, je stínovou zpravodajkou. Dovolte, abych poděkoval zpravodaji za výbornou práci. Spolupráce byla velice užitečná a jak vidíme ze návrhu zprávy, je tam mnoho bodů, o kterých jsme jednali. Nejprve několik věcí, které bych chtěl zvýraznit a které podpoří. Sdílám návrh, že pětihodinové zdržení v Evropské unii je moc dlouhé, protože většinou eh, to trvá to na asi dvě hodiny. A také v případě Sturgeon rozhod, soud rozhodl, že už je to dlouhé zdržení. Za druhé, Podporuji, eh, aby se změnila také ta eh, část, co se týče eh, odnoušou, tedy tomu, co se týče zdržení při odepření přístupu na palubu. A pak je tady otázka zrušených letů. To je třeba natolik vyjasnit, aby se v žádném případě neohrozila bezpečnost letadel a pas, cestujících. Ale podporuji 300 euro jako náhradu za zrušené lety, ale ale měl by to mít limit a nikoli fixní částka. Částka by mohla záviset na ceně letenky. Další věc, kterou bychom měli projednat, je eh, další zrušení letu pokud dojde k mimořádným e, okolnostem. Kolika letů by to mělo e, týkat? To je velice důležité pro malé letecké společnosti, které mají jenom málo letadel. Je tady jedna věc, kterou je třeba dále vyjasnit a to je otázka e, týkající se destinací, kam lítá jenom několik letů týdně. Nejdůležitější věc k vyjasnění je množství dalších ručních zavazadel. Já jsem pro, aby Um, cestující měli možnost si vzít osobní věci nebo nákupy z letiště, ale nemohlo by to být přece jenom neomezené co do velikosti. Ale i tak si myslím, že zpravodaj na, uh, um, uh, uh, odvedl výbornou práci a že je jeho návrh zprávy výborným základem pro jednání. Michael za zelené jménem pana Kistejra a také to, co jsem si vyslechl, eh, to všechno velice podporujeme. Já bych chtěl říct, že dnes ráno přistálo mé letadlo včas, ale já jsem musel půl hodiny čekat na kufr. A to se stává pořád. Já už to vlastně neříkám. Když eh, do, eh, eh, razím postě, tak samozřejmě to komentuji. Ale já se tedy ptám komise, co komisi vůbec napadlo, proč chce předložit tak takový to návrh, protože vlastně eh, chce obhajovat. I soudní dvůr řekl, že pět hodin není možné. Já budu čekat, až potom mi řeknou, kdy mě přepraví, budu platit a ještě to bude moje vina. Eh, což pak nemáte každodenní zkušenosti. Mezitím eh, tu jsou letecké řády, které mohou odpovídat jenom, když nikdo nenastoupí a nevystoupí. A pokud ne, tak nemůžeme létat. A eh, proto, eh, že letadlo přiletělo pozdě, omlouváme se. To přece není možné. Musí být takové letové řády, které je možné dodržovat. A proto tu jsou ty sankce, ne aby letecká společnost hodně přesně platila, ale aby létala přesně. A když bude létat přesně, tak nikdo nebude požadovat očkodnění. To musíme dostat do hlavy eh, dopravcům, aby eh, tyto předpisy, které navrhujete, 72% cestujících, které mají eh, nárok banky z toho takto vypadnou. A e, to by mělo být ve smyslu politiky. My jsme se přece e, dohodli, že bude očkotění od e, páté hodiny spoštění a soudní dvůr řekl, to nejde. To by byla facka nám všem. A my jsme přece očekávali, že to komise bude chtět zlepšit, ale ne, že řekne nás judikát Evropského soudního dvora nezajímá. Kdo jsme my? My to ještě vlastně prodloužíme. Pokud poletím eh, z Frankfurtu do Los Angeles a budu mít spoštění, nic se nestane. A oni mi řeknou, dostaneš 100 eh, eur a hledej si tam hotel. Ale my se nevyznáme v těch městech. Letecké společnosti mají dostatek zkušeností, by mohli hned rezervovat ubytování dokonce půl roku předtím. Takže to opravdu nejde. A druhá věc, eh, mimořádné okolnosti Eh, sopečný prach eh, to byla mimořádná okolnost, ale přistupovali k tomu, jako kdyby se to běžně stávalo a nechtěli platit a porucha eh, letadla dobře, za to nemůže letecká společnost, ale eh, když eh, už nastoupil pilot, tak to je mimořádná okolnost. Pět hodin se tam může čekat, ale očkodnění nebude. To přece není možné. Zvažte ten tlak na pilota. On už ví, že vlastně nemůže letět dále, Eh, nějaká porucha nebo nebylo natankováno, ale čeká, aby eh, eh, přepravce nemusel platit odškodnění. Jak můžeme přijít k takovýmto pravidlům a potom nezávislé smírčí místo. To jsme prosadili u železnice, tam existuje e, takové to nezávislé smírčí místo. A proč to tady není? Budou problémy, když budu chtět stěžovat, abych měl telefonní číslo, jak budu s dopravcem hovořit. Proto 90% těch, kteří nárok na očkodnění mají, ho nevyužijí, protože to procedura trvá příliš dlouho, je příliš složitá proto to vzdají. To je tedy no, normální právo. Já mohu e, nahlásit své nároky. Říkám ještě jednou, letecké společnosti od evropských daňových e, poplatníků, e, protože se neplatí DPH na mezinárodních letech a na letecký benzín dostávají 30 miliard eur. A když jde o práva cestující, tak křičí, že nemají peníze. Dostávají 30 miliard a nestydí se odmítat takovéto nároky. To je přece nemožná situace. Já jsem pro spravedlivé zákony, které platí jak pro železnici, tak pro letecké lehkou dopravu. 25% po hodině, po dvou hodinách 50%. Máme problémy s těmi eh, levnými letenkami. To souhlasím s výborem IMKO. Měli bychom postupovat jako u železnice. 25% po hodině, 50% eh, po dvou hodinách, to je skvělé. A když mám jízdenku první eh, třídy, tak to také eh, tedy asi nebude eh, v poměru, ale to je ten směr, který podporuji eh, nadměrná zavazadla. Máme-li mít tedy konkurenceschopnost, my jsme to u rychlých vlaků u železnice prosadili, tak to můžeme prosadit i u letecké dopravy. Tady je to mimochodem v současnosti ještě lepší než u železnice paní Foster. Děkuji, paní, pane předsedo. A velice se omlouvám, že jsem tady nebyla, protože moje let měl spoždění. A uh, už uh, uplatní stížnost u komise, ale teď už vážně chtěla bych poděkovat panu zpravodaji za práci, kterou už odvedl. Nejprve chci říci tolik, že samozřejmě, eh, že jsou tady určité problémy, ale určitě my, Spojené království, máme problém s Gibraltarem a dokud se nevyřeší, tak Spojené království, ať už se s tímhle stane cokoliv, tak eh, Spojené království nebude moci implementovat žádné změny. Chci na to poukázat, je to trošku širší než ta celá záležitost. A teď už se dostávám k tomu, o čem hovoříme. Obecně za to samozřejmě bylo třeba, samozřejmě při všech těch soudních případech, aby se vyjasnilo, jak půjdeme dopředu. A samozřejmě se to týká otázky sopečného prachu, který způsobil takový chaos. A myslím si, že to všichni vítáme, ať už jsou to letecké společnosti nebo cestující, všichni potřebují, aby se našla cesta vpřed. A když se podíváme na návrh komise, pak určitě podle našeho názoru jsou tam některé velice pozitivní věci, ne všechny, ale některé aspoň počet eh, hodin od 3 do 5, ta změna, to je dobrá, protože pak bude eh, méně pravděpodobné, že dojde ke zrušení, než je to při třech a pak jsou tady tři různá časy. Takže si myslíme, že tohle je velice důležité. Takže tady bychom máme jiné stanovisko než pan Bach. My bychom chtěli podržet status quo. Pokud je o mimořádné okolnosti, myslím si, že si musíme dávat pozor, jak budeme toto přeformulovávat. Chápu, že je tady dohodnutý seznam a že už se tomu věnovalo hodně úsilí. A měli bychom eh, se věnovat tomu, na čem už se dohodli na tomto seznamu. Je to rada, komise, letecké společnosti a další, protože jinak je to jak srční hnízdo. A ono se hezky tady hovoří o e, takových e, pod, mimořádných okolnostech, ale složitější je to, když dojde na technické záležitosti. Jde o to, jak se tady vysvětlí, vyjasní, co je za těmi mimořádnými okolnostmi. Tolik o nich. Pak jsou tady věci týkající se návrhu komise ohledně e, dalších letů letu, eh, do navazujících letů. Samozřejmě můžeme pochopit, že dojde ke spoždění, eh, může dojít ke kumulativnímu spoždění, může to být 12, 24 hodin, může to způsobit špatné počasí a pak tedy eh, to celé se spustí a pak kdo dostane náhradu a kdo, jak to bude fungovat. A můžeme dostat do úzkých, když může se například to nakumulovat na tři dny, pak se nemůžete podívat jenom na ten předchozí let nebo lety. Proto z hlediska odvětví odvětví. Je třeba se na to podívat velice opatrně. A jak říkala paní Majsen, musíme se také podívat na to velice opatrně, protože máme také malé dopravce, regionální leta, letiště. Nechtěla bych, aby to na ně měli e, negativní dopad, aby pacienti prostě raději e, ne, ne, to neobíhali a ne, nemuseli potom e, ta zavazadla čekovat znovu. Pokud jde o špatně napsaná jména, to je je možná drobnost. Nevidím si, že by to byl velký problém, ale přesměrování a jiný dopravní prostředek. Já vidím eh, problém s tím a chtěla bych to otočit. Kdybych jela Eurostarem eh, nebo kdyby to byl vysoce rychlostní vlak a jela bych Francii nebo Belgie, tak mě eh, bude, budete přesměrovat na Air France nebo British Airways, nebo čím já tedy pojedu. Když předpokládáme, že někdo v letadle a bude přesměrován eh, někam, kde je to eh, k dispozici a zaplatí se za to X, pak bychom měli ale pořádně promyslet, kdo bude platit co. Protože eh, je, jestli by to asi nefungovalo opačně, kdybych měla původně lístek na Eurostar. Ale ještě, abych se dostala už k takovým drobnostem, protože ono je tady hodně věcí pokud jde o nevyužití aut. Eh, pořád se jedná eh, o letadla, která třeba lítají sem Eh, prázdnými eh, sedadly a někdo má kontrakt ale se zákazníkem, má veškeré informace, letecké společnosti finančně eh, udělali dobrou práci. Možná, že oknem vyletěly jakoby ty levné věci, čeho by ale využívali paci, cestující a má to tedy své důsledky, protože mohlo by se to obsadit levněji. A zase, pokud jde o zavazadla, jedná se o komerční rozhodnutí a pokud jde o duty duty free. Já mohu teď jít na eh, letiště, můžu si tam koupit celý kufr a mohu si to vzít do letadla. A když se zeptám, jestli si to může vzít do letadla, řeknou ne, ale není na nás, abychom eh, stanovili, co může jít na palubu. To musí dělat letecké společnosti, musí řešit otázky také bezpečnosti a co se tam vůbec dá umístit. Vzhledem k tomu, že eh, cestující má k dispozici všechny informace, co může a nemůže udělat, než zaplatí za letenku. A to si myslím je vůbec nejdůležitější. A pak vyřešíme plno věcí. Takže celkem za to. Je tady ještě mnoho dalších věcí a určitě na zasedání stínových zpravodajů to všechno budeme ještě probírat a uvidíme, jestli dospějeme k závěru. Ale jak už jsem říkala, některé ty záležitosti nám činí velké problémy, ale doufejme, že najdeme nějakou cestu, ale možná taky ne. Já jsem chtěla jenom poukázat na několik hlavních věcí, ke kterým je třeba přihlédnout. Chci znovu zpravodaji poděkovat za jeho dosud odvedenou práci. Děkuji. Tak to byli všichni stínoví zpravodajové a teď eh, bych požádal ostatní členy výboru, aby se pokusili museli omezit se každý zhruba na tři minuty. Já, vám, já teď za chvilku projdu seznam řečníků. Pan Groš, pan Alkadrávi, pan Van Dalen, pan Kok, Vyhnalová, pan Bradburn. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Pokud ne, a já sám ještě taky vystoupím na konci, já to celé uzavřu. Dál eh, bude, další bude pan Groš, tři minuty a, eh, a kousek pak tam... Hmm, Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád zareagoval na pana zpravodaje a chtěl bych mu poděkovat velice za vykonanou práci. Pro nás VPP zůstává eh, se poučit za úkol poučit se z minulosti a to, že eh, nakonec ta legislativa na ochranu cestujících nám nemá způsobit více problémů. Eh, my chceme zlepšit práva, ale v celku zlepšit také právní jistotu. A chtěl bych se vrátit k tomu, co právě řekla paní kolegyně Forsterová v souvislosti se zavazadly, kdybychom tedy prostě jmen, pojmenovali e, ta zavazadla eh, dámská nebo pánská kabelka, tak známe ty rozdíly. Víme, že u některých je to zavazadlo takhle velké, u druhých se takhle velké. Já si dovedu představit, že se to dá zcela jasně popsat to, co je možné vzít sebou, tak jak je to písemně uvedeno eh, v podobě rozměrů. To je důležité. Co se týče navazujících letů, eh, tak je velmi mnoho leteckých společností, eh, které pokládají své cestu, cestující za hosty a respektují to. Tady nemá vzniknout dojem, že chudák cestující e, neví, co se e, stane, když nastoupí do letadla. Některé společnosti mají velice dobré služby. U navazujících letů bychom měli e, klást důraz na to, aby ten, kdo platí, měl opravdu vinu, ne ten, který nakonec eh, přiletí pozdě tím návazným letem, eh, není ten, kdo eh, to spoždění zavinil, aby ten neplatil. Tři nebo pět hodin spoždění, já mám vždycky problém, když děláme legislativní předpisy a Evropský soudní dvůr učiní něco jiného. Mně jde o zásadní postoj Evropského parlamentu. Evropský soudní dvůr by měl řešit to, co není jasné, ale nedělat zákony na místo poslanců. A e, v té diskuzi bychom neměli ani ustoupit, ani e, příliš trvat na svých právech. A poslední připomínka, e, to jednotné místo, kde je možné reklamovat, je, musí být možnost vymáhat svá práva a musíme zůstat u rozumných čísel. Jistě někdo, kdo chce eh, platit levné eh, ledy, zaplatí za letenku 25 eur a potom dostane očkodnění 300 eur. To musí být eh, přiměřené a letecké společnosti vědí, do čeho jdou a cestující také. Takže upírání práv je důležitý aspekt a druhý důležitý aspekt je vyjasnění těch eh, práv a pokud eh, se tím budeme zabývat, uděláme něco pro cestující. Pan kan, eh, Kadrávi, děkuji. Děkuji. Já bych chtěla také poděkovat panu kolegovi Bachovi za práci, kterou už vykonal. A už tady bylo hodně řečeno za naši skupinu. Určitě v mnoha věcech dosáhneme dohody a zcela určitě bude možné pozitivně spolupracovat. Toto je zvláště významná zpráva, protože nakonec se to týká víceméně všech. A jsou tady problémy, které my jakožto politikové musíme řešit. Musíme eh, pomoci evropským občanům. A je tady mnoho záležitostí, ale omezil bych se jenom na pár. Souhlasím se spravodajem v tom, že je třeba dále hovořit o těch mezních lhutách. E, komise možná tady byla přes příliš restriktivní. Určitě těch e, pět hodin v rámci Evropské unie, to zní hodně dlouho. A omezování náhrady na, eh, v, v záležitosti v souvislosti s cenou letenky, jak říkal kolega Simko, to eh, můžeme diskutovat. Ovšem cena za letenku, která je zaplacena za letenku, to může být jenom, souč- jenom část škody, kterou cestující utrpí v důsledku spoždění může se stát, že nemůže uzavřít důležitý obchod. Může to mít prostě další dopad na eh, jeho eh, další náklady. Pak eh, podívat se na náklady spíše než na to trvání. Museli bychom to celé ještě pořádně podložit čísly ale především musíme zajistit větší právní jistotu. Musíme mít dobře definováno, co znamená mimořádné okolnosti, co znamená tato definice, aby nám tady něco neutíkalo zadními vrátky. A myslím si, že komise navrhuje přes příliš širokou definici technické problémy a tak dále. Jsou tady pokládány za mimořádné okolnosti ale pak bychom mohli už se dostat do to, až do problému údržby, pak už by to mohlo znamenat i obyčejnou údržbu. A pak informace a transparentnost vůči cestujícím. aby byli informováni, k jakým problémům mohou, může dojít a e, co mohou cestující dělat. Potom eh, státní eh, orgány pro řešení stížností. Já souhlasím s tím, že ty zatím nedělali dost a neřešili eh, věci stejným způsobem, nevykládali věci stejným způsobem. Proto budeme potřebovat věci hodně zprecizovat pevnější pravidla i o tom, jak se budou sbírat evropské statistické údaje. A myslím si, že komise a jiné evropské eh, instituce musí zajistit lepší lepší eh, koordinaci. Pan Vandal na tři dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také velice poděkovat panu zpravodaji a říci, že nejdůležitější je, abychom jakožto e, zákonodárci zajistili jasné předpisy pro cestující. Naší odpovědností je zajistit lepší informovanost cestujících o jejich právech co se týče návrhu pana Bacha, ten se opravdu ubírá správným směrem. A rád bych se dotkl některých věcí, pane předsedo, které mi ještě činí problémy. Kdo je tedy zodpovědný za eh, to, aby se postaral o cestující, když nastanou nějaké potíže? Eh, podle mého je to tedy ta letecká společnost, dopravce, který to bude řešit spolu s letištěm, to není náš eh, problém, ale potřebujeme jednoho partnera a to by měl být ten letecký dopravce. A e, také diskutujeme o e, na roku na kompenzaci a o délce spoždění. E, je tu návrh na tři, respektive pět hodin. Já bych se chtěla zeptat, zda pět hodin eh, u dálkových letů není příliš přísné ustanovení. Dovedl bych si i představit 6 nebo 7 hodin, protože u dálkových letů v praxi eh, pět eh, hodin spoždění je možná poněkud přísné ustanovení. To je tedy ještě otázka do diskuze. A dále Potřebujeme také jasné postupy pro cestující, aby opravdu věděli, eh, jaký postup je očekává, aby nenaráželi na příliš komplikované formulace a nemuseli se obracet na různé instance, ale to se nám jistě podaří a já bych chtěl říct, že jsme na správné cestě a děkuji tedy eh, panu zpravodaji, pan Kork. Ano, já bych chtěla poděkovat eh, panu zpravodaji. Myslím, že se mu podařilo vyřešit to propojení mezi právy cestujících a respektování ekonomických zájmů leteckého dopravce. My je samozřejmě nechceme ruinovat, potřebuje jenom eh, vytvářet tlak na zlepšení kvality. Já tu jenom trochu postrádám aspekty, které se týkají cestujících zdravotním eh, postižením. K tomu předložím pozměňovací návrhy. A také očkodnění bych eh, viděl v souvislosti s cenou letenky, protože jinak eh, by to eh, mohl být prostor pro lidi, kteří se chtějí obohatit. A ještě další bod. Měli bychom hovořit o právech a povinnostech cestujících, když dojde ke spoždění a e, cestující e, se nedostaví v čas k odletu, tak za to nemůže nést odpovědnost letecká společnost. O tom také musíme hovořit o zavinění a odpovědnosti. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla připojit k těm, kteří e, děkují panu zpravodaji za vypracování této zprávy, protože je vidět, že si jí věnoval velmi pečlivě a podrobně a e, já bych chtěla ocenit i to, jakým způsobem e, bylo zavzato do té zprávy mnoho bodů z těch předchozích zpráv a rezolucí, které jsme, e, kde jsme se tedy právům cestujících v letecké dopravě věnovali. O řadě otázek tady bylo již hovořeno, ať už naší stínovou zpravodajkou nebo panem Elka Draujem. Já sdílím ty názory, pokud jde o spoždění nebo definici mimořádného mimořádných událostí. Chtěla bych v té zprávě kvitovat eh, to, jakým způsobem je tam podrobně eh, popsána eh, otázka pomoci a náhrady škody v případě platební neschopnosti leteckého dopravce nebo na právo na řešení sporů mimo soudní cestou v souladu s novou směrnicí ADR. Chtěla bych poděkovat i otázce, jakým způsobem je tam řešena otázka cenové transparentnosti, pokud jde o to, co mi v té zprávě trošku chybí. Eh, ráda bych tam viděla větší důraz na eh, boj proti nekalým praktikám nebo obchodním praktikám ze strany leteckých dopravců, například eh, v případě nediskriminačního či naopak diskriminujícího přístupu při nákupu letenek, pokud jde o zemi nákupu. A souhlasím také s těmi, kteří hovořili o nutnosti lepší informovanosti, takové možná té včasné nebo jaksi samozřejmé obeznámenosti se svými zprávy eh, a tady eh, si myslím, že je možná prostor pro to zkusit přece jenom zvážit tu eh, možnost uvedení práv cestujících na, dejme tomu, zadní straně letenky nebo boarding pasu či podobně, ale to už je drobnost v porovnání s tím ostatním. Děkuji. Mr. Bradman. Děkujeme. Další, pan kolega, děkuji za slovo. Pane předsedo, já bych rád poděkoval panu Bachovi za jeho návrh, za práci na tomto návrhu. Souhlasím s většinou toho, co bylo řečeno. Na počátku této rozpravy jsme hovořili i o národních regulačních postupech, orgánech a to si myslím, že bez ohledu na to, jak bude vypadat toto nařízení, tak to je podstatou celé záležitosti, protože můžeme našim cestujícím dát tolik práv, kolik chtějí, ovšem pokud je nebudeme důsledně vymáhat, tak to nebude mít žádný smysl. Právě proto bychom měli posílit role těchto národních regulačních orgánů. U mě například v mém okrsku si lidé stěžují na mm, to, že to trvá velice dlouho vyřešení různých problémů a že národní orgány jaksi je trochu bezubí u nás ve Velké Británii. Právě proto bychom se měli na to podívat jako na další požadavek v této oblasti. Další věc, která již zazněla několikrát, ovšem myslím si, že bychom se o tom měli ještě jednou zmínit, to samozřejmě je potřeba právní jistoty v oblasti mimořádných události. To je problém, protože pokud nebude mít jasnou představu o tom, co by znamenalo takovou mimořádnou okolnost, tak samozřejmě, že to bude nejasná situace, bude to problém z vlastní zkušenosti. Vím několikrát v posledních měsících, když jsem letěl ehm, z mého města do Bruselu a zpět, tak ehm, jsem zaznamenal zvýšený počet zrušených letů v důsledku technických problémů. A to si myslím, že je věc, která pokud se to stane pravidelností, tak prostě bychom měli něco udělat a zajistit to, aby naše cestující získali dostatečné očkodnění. Třetí věc, pane předsedo, Tím se vracím ke zprávě pana Taylora, té původní zprávě. Předložil jsem kolegové, to asi vědí, pozměňovací návrhy které se týkaly zá, lidí s, s závažným postižením, nejenom s postižením a proto bych byl velice rád, kdybych mohl předložit, pokud s tím bude pan Bach souhlasit, podobný návrh i k této zprávě. A čtvrtý, poslední bod, se týká transferu, já nevím, zda zde můžeme připravit legislativu, ale měli bychom se o tom alespoň zmínit. Když dojde k nějakému spoždění, tak to není často v důsledku toho transferu. V některých případech například letecká společnost poskytne takový čas, že kdybyste i byli na tom letišti včas, na ten přestup, tak v podstatě vlastně byste se nemohli dostat na ten další let, protože prostě ten čas eh, je velice krátký pro cestujícího. Pro například u nás země Schengenu, Paříž, Frankfurt, velká letiště, například z Nešengenu na Schengen, tam je transfer, který vyžaduje další pasovou kontrolu, další celní kontrolu, já nevím, zda tam můžeme připravit nějakou legislativu, všem asi bychom o tom měli hovořit. Prostě nikdy ten čas na přestup je nerealistický, i kdyby, řekněme, ta letadla přiletěla, odletěla včas, prostě se to nedá stihnout. To je pouze několik poznámek na začátek a byl bych rád, kdyby pan Bach převzal ty poznámky, o kterých jsem hovořil. Děkujeme a ještě, pane Kramere, velice, velice stručně. Já bych chtěl jenom říci, pane Bradbane, co se týče nezávislého pracoviště, které řeší ty spory. My máme skvělé zkušenosti u železnice a 90%, ať je to do placení eh, nebo kompenzace. Tím se mohou letečtí dopravci zabývat. Eh, to je mimořádné, ale my víme, že se to vyplatí kdyby eh, u leteckých dopravců existovalo takové smírčí pracoviště, tak by to dobře fungovalo. Ano, děkuji. Já bych chtěla eh, za prvé, pokud jsem vůbec kdy eh, systematizovala s, eh, s, let, eh, s leteckými společnostmi v této věci, pak to už dávno vyprchalo vzhledem k tomu všemu, co jsem s nimi zažil za, těch, za ty spousta let. A potom také půjdete tam, půjdete na informaci a zeptáte se, proč byla zrušena, oni pokrčí rameny. A nebo co mám dělat, zase pokrčí rameny. A pak řeknete, a můžu eh, někde dostat eh, voucher na občerstvení a v tu chvíli se všichni vyděsí a řeknou ne, to by eh, šéfové k tomu museli dát svolení. A takhle se to děje každý den, bohužel. A tak já opravdu si myslím, že by to měla být povinnost, aby ti, kdo tam informují, eh, kteří mají na starosti potom se starat o cestující, aby znali příslušná nařízení a to se vztahuje na informovanost pro cestujících, protože tyto informace by neměly být někde jenom nalepeny někde za eh, tím automatem na kávu, kde na to nikdo nevidí. Mělo by to být u check-inu. Eh, když se podíváte na check-in, tam by mohly být eh, informace pro eh, cestujících. Někde jsem to snad viděl v Neapoli, takže aspoň tam. A pak ještě, jaké informace jsou na elektronických letenkách ohledně cestujících, práv cestujících? Vůbec nic. Žádná práva cestujících vůbec nejsou zmiňována na elektronických letenkách. Tam je, kolik zaplatíte na letišních taxách a tak dále, referenční konkrétní slov, to všechno je velkými písmeny, ale pokud jde o práva cestujících, když mají elektronickou letenku, nedoví se z toho nic. A to si myslím je třeba řešit. Pak ta pravidla o zavazadlech. E, nemělo by to být samozřejmě diskriminační, měla by být nediskriminační. Není možné, aby na jednom letišti vám něco dovolili vzít a na druhém ne. Nebo jedna letecká společnost e, chce dostat své duty free na e, palubu, tak ne. Ne, zase to musí být rovné podmínky všude, nesmí to být diskriminační a to zejména pokud se jedná o nákupy na letištích. Ceny letenek něk- někteří tedy říkají, že výše náhrady by měla být na to vázána, ale co myslíte, když říkáte cena letenky? Myslíte tím cenu letenku plus letišní poplatky nebo letišní, eh, teda cena letenky plus všechny dodatky k tomu nebo DP, pokud přijdete do země, kde mají ještě clo pro cestující? a nebo prostě Eh, je to eh, toto, co nikdo nikdy potom nezaplatí. A když se podíváme na letenku, pak v žádném případě ta cena neobráží to nepohodlí, eh, o kterém hovořil například pan Alcatrávi, kterému byl cestující vystaven. A myslím si, že náhrada by měla být vázána na to nepohodlí a nikoliv na tu cenu, kterou cestující zaplatí. Takže doufám, že nikdo nevpadne do té pasti, kterou tady nastražili eh, airlinky, zejména ty, na které je nejvíce stížností. Ohledně toho, že eh, by prý eh, náhrady měly být vázány na Eh, cen, na ceny letenky, náhrady na ceny letenek. Myslím si, že eh, se vlastně eh, tady nepodařilo politikům toto řešit. A já si myslím, že příliš jednají ve prospěch leteckých společností. Nevědí, nech, jak to vypadá. A myslím si, že opravdu nezastupují ty spotřebitele, o které by se měli starat. My potřebujeme, aby NAB E uh, Čili prostě potřebujeme, aby se opravdu důsledně um, to sledovalo i na straně leteckých společností. A pak uh, vyšší moc, vyšší moc to by mělo být velice zpřísněné a já říkám radikálně zpřísněné a říkám to opatrně, protože to je jinak taková mezera, kterou využívají letecké společnosti k tomu, aby se vyhýbali svým povinnostem. Řekněme si to upřímně. Mluvilo se tady o dohodnutém seznamu ale to není Jackie žádné srční hnízdo. To je spíše něco jako obrovská mezera pro aerolinky, aby neplatili. Takže já budu předávat takové eh, poznávací návrhy, které vyšší moc omezí jenom na tři, čtyři záležitosti. Já ocením úsilí, které si dal zpravodaj s tím, aby to vyjasnil, ale myslím, že čokoliv technického není vyšší moc, ať už je to starý díl, eh, nový díl nebo z druhé ruky, prostě to není vyšší moc, protože jak Max čertu vědět cestující, že nemá nárok na náhradu, protože hydraulický ventil v, v motoru byl, byl vadný už od okamžiku, kdy ho výrobce nainstaloval do motoru. Čili z mého hlediska vyšší moc, to jsou sopky, občanské nepokoje a počasí. A Jinak byste mě museli hodně eh, eh, sevřít, abych ještě dopustil něco dalšího. Ale jinak si myslím, že je opravdu vynikající zpráva a jakožto základ. A myslím si, že směr, kterým se to ubírá, je velmi správný, protože budeme si nakonec muset uvědomit, co má dát eh, nařízení číslo 261. Jedná se o práva cestujících v letecké dopavě, nikoli v leteckých společností. Pan Colson za komisi. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych panu zpravodaji poděkoval za jeho zprávu, protože ta prokázala podrobné znalosti záležitosti a také dobré vztahy s komisí. Myslím si, že návrh zprávy e, uznává dvě z priorit, o které jde komisi. První, větší právní jistota a za druhé lepší prosazování. Rovněž vítáme to, že návrh zprávy vysvětluje a dále rozvíjí další záležitosti, jako jsou změny v letovém řádu, eh, včetně eh, letů, které jsou posunuty dopředu, a nebo prostě když let, cestujícímu uletí letadlo, protože odletělo příliš brzy. Také děkujeme cestu, eh, zpravodaji, že poukázal na problémy, které se týkají výkladu nařízení, pokud se týče o to, že někdo nestí postihne navazující let, protože byl spožděný ten předchozí let. Návrh zprávy, jak si myslíme, se ubírá správným směrem, i když jsme přesvědčeni, že je třeba ještě posoudit všechny aspekty navrhovaného řešení. Rovněž děkujeme panu zpravodaji za to, že hovoří o cestování eh, s různými druhy dopravy. Například cestující kombinuje eh, letenku a eh, jízdenku na vlak. Rovněž jsme otevřeni vůči tomu, aby se zkrátila um, zdržení na, let, leto, na let, let, ploše na méně než pět hodin. Ale myslíme si, že určité změny trošičku se odchylují od cíle, aby se zajistila správná vyváženost mezi zájmy cestujících a mezi uh, finančními dopady na odvětví což bylo rovněž jedním z cílů, o který komisi šlo. Dále si myslíme, že některé pozměňovací návrhy eh, by měly kontraproduktivní dopad na cestující. Tady v tomto ohledu bych chtěl zmínit čtyři věci. První je eh, ta mezní hodnota, mezní lhuta eh, tři hodin pro náhrady. My jsme pevně přesvědčeni, že tři hodiny by znamenaly více zrušení. A zdržení eh, u jednoho letu má dopad na další lety eh, stejného letadla. Letecká společnost tudíž potom musí platit náhradu. A to nejenom cestujícímu toho letu, který měl spoždění, ale také cestujícím následných letů, které se měly uskutečnit stejným letadlem, které byly tudíž rovněž spožděny. Náhrada tudíž eh, vlastně vytváří pobítku z zrušit jedné nebo dvě lety tak, aby se to letadlo mohlo zase provozovat, aby pak ten další let odletěl včas. A z hlediska svěcujících, ale to zrušení je vždycky horší než zdržení, protože eh, možnost eh, přesměrování je vždycky nejistá. A proto také komise navrhla delší eh, mezní lhuty. Druhá věc Spravodaj také navrhuje vlastně nepřímo zvýšit výši náhrady. Vlastně navrhuje, abychom navýšili náhradu z 200 euro na 300 euro u letu pod 1500 kilometrů a snížit náhradu o se 400 euro na 300 euro u letu mezi 1500 až 3500 kilometrů. Skutečnost je taková, že 72% cestujících létají eh, na vzdálenosti, které jsou pod 1500 eh, eh, kilometrů a 25% létá mezi 1500 a 3500 kilometrů. Tudíž Vychází to tak, že v průměru výše náhrady by stoupla, bo stoupná. A pokud jde o návrh, pozměňovací návrhy, které se vztahují na mimořádné okolnosti, pak tady si myslíme, že tento pozměňovací návrh se odchyluje od eh, rozsudku v případu Valentin, protože vylučuje takové situace, kdy letecké společnosti nemají situaci pod kontrolou. Konečně pak, pokud jde o um, insolventnost, pratební neschopnost, tak samozřejmě komise chápe obavy zpravodaje. Nicméně je toho návrhu, že povin, povinnost dopravce je zajistit dostatečnou jistotu repatriace a je to, eh, a když by to mělo jít formou pojištění, šlo by to příliš daleko, protože by to v podstatě zdvojnásobilo náklady, které toto nařízení předpokládá. Je to taky neoproporční eh, vzhledem k mm, velikosti problému během posledních letech, 10,07 eh, všech eh, cest bylo dotčeno a jenom 12 cestujících opravdu někde uvázlo. A komise je i nadále toho názoru, že je třeba tuto záležitost řešit v souladu s jejím eh, sdělením, které vydala v březnu tohoto roku. Toto sdělení bylo převedeno už do konkrétních opatření, jako je větší sledování finančního zdraví leteckých společností, dobrovolné smlouvy, například poskytování a jednání eh, s pojistovateli podpořili tak, aby se vyvíjely vhodné pojišťovací produkty. A komise také navrhla, aby se vypracovaly pohotovostní plány na letištích, což by se týkalo také narušování letu způsobených platební zneschopností eh, letecké společnosti. Okay, right. V pořádku, děkujeme. Pan zpravodaj. Chcete na to nějak reagovat? Ano, děkuji vám. Já si myslím, že bych tady mohl mnohé říci, ale přesto se vzhledem k času omezím na několik málo bodů. Obecně bych chtěl kolegům a kolegyním poděkovat za podporu. To je vždy uklidňující, když jsme zajedno, že se ubíráme stejným směrem a když mohu počítat s důvěrou našich kolegů. Některé připomínky byly kritické a já tyto návrhy beru také velice vážně, protože vím, že mají značné zkušenosti a že tak přispějí eh, k této zprávě. Začal bych otázkou platební neschopnosti prvé řadě je tu problém, abychom dosáhli vyváženosti mezi cestujícími v rámci souborných cest cestovního ruchu a mezi jednotlivými cestujícími. Tady musíme mít eh, rovné zacházení a to je opravdu vážný problém a čísla to neodrážejí tedy ty případy, kdy se to dotklo cestujících, eh, těch, kteří někde uvízli, nebo těch, co vůbec neodcestovali a zůstali doma. Já si myslím, že návrh komise je příliš měkký, protože eh, komise vychází z odpovědnosti členských států a každý ví, jaké je to v členských státech. Jsou tu eh, velké velké společnosti, podniky, které eh, trpí platební neschopností, eh, několik měsíců neplatí a my tady přimhouříme oči. Eh, co se týče technické politických záležitostí. Pan předseda to velice energicky vylíčil. Já se domnívám, že e, to ovlivňuje imič leteckého dopravce, který říká bezpečnost nade vše a když jde o spoždění, e, tak to omlouvá ve směs technickými problémy. Tady je určitý rozpad odpor. Buď se zasazuje o maximální eh, stupeň bezpečnosti, a nebo tvrdí, že kdykoliv se mohou objevit technické problémy, takže to je eh, nedostatek, to je pravda. A celkem k těm připomínkách eh, našich kolegů jsem si jistý, že se určitě dohodneme. K té přiměřenosti bych také chtěl něco říci. Zmiňoval se o tom také pan předseda vlastně je právní situace naprosto jasná. Tady nedochází eh, k přiměřenosti eh, to očkodnění se nepřibližuje zaplacené ceně eh, letenky. To je jasné, to očkodnění, ta kompenzace zahrnuje všechno, proto to má být pevná částka, protože nemůžeme zjišťovat u každého jednotlivého cestujícího, jaké e, náklady měl, e, jaké nějaké zvláštní platby za taxíka, časové ztráty a podobně. To se nedá u každého konkrétního případu e, propočítávat právní situace byla od samého počátku taková, že vycházela eh, z jednotné částky kompenzace. Co se týče těch hodin, tři, respektive pět hodin. O tom jistě můžeme ještě e, diskutovat. Pan kolega není přítomen, ale já mu to řeknu. E, my jsme neustoupili před soudními rozsudky. Soudní rozsudek je e, vyjádřené právo a já vlastně obdivuji odvahu komise, protože spoluobčané v Evropské unii eh, vědí, jaká je judikatura, vědí, jaké je jejich právo. A podle mého je to jasný krok zpátky, eh, když rozmělníme stávající právní předpisy a dospějeme tedy k prodloužení těch časů spoždění o nouzových plánech se tu hovořilo, eh, je tu celá řada eh, letišť, které mají takovéto nouzové plány a starají se velice dobře o cestující eh, dopravci i provozovatele letišť s tím, s tím souhlas že se budou ubírat touto cestou a usilovat o další zlepšení. A myslím, že O jednotlivých problémech ještě budeme diskutovat a určitě je zapracuji, tak jak je kolegové předložili. Děkuji. Děkujeme, pane Bachu. Jistě asi nebude moc pozměňovacích návrhů, ovšem rád bych vám připomněla, že je zde lhůta a to je 3. října 12.00. 3. října ve 12.00 a budeme o ní hovořit 4. října na našem jednání a hlasovat u nás 14. 10. To znamená 3. října lhůta pro návrhy 4. o nich budeme hovořit a hlasování v našem výboru tran 10. Děkujeme a nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu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 sál, pokud ho pouštíte nyní, prosím, abyste tak udělali opravdu tiše, v klidu, tak abychom mohli pokračovat naši práci. Máte slovo. Děkuji za pozměňovací návrhy. 83 těchto návrhů dorazilo a většina z těchto návrhů zlepšila a objasnila tento text. Samozřejmě jde to správným, šlo to správným směrem. Je zde lepší interpretace, pro mě je zásadní, aby to byl jasný text, aby ho mohly jednotlivé organizace číst velice pružným způsobem, dále samozřejmě i agentura EASA, ostatní agentury a tak dále ale zároveň, aby jsme dosáhli cílu, které jsme si stanovili. Já jsem o tom hovořila eh, u předchozího návrhu, většina eh, pozměnací návrhu šla tímto směrem. Já jsem se snažila opravdu udržet návrh, eh, cíle návrhu toto nařízení, aby to bylo takové jednodušší, pokud jde o jednotlivé aktéry, ale zároveň, aby zde byly větší závazky, pokud jde o ochranu informací, důvěrnost informací, výměnu těchto důvěrných informací mezi jednotlivými subjekty. Proto jsem se velice pozorně podívala na všechny pozměňovací návrhy a mám zde sedm kompromisních návrhů, které jsem předložila s jenom zpravodajům a které podpořili všechny skupiny. Text, o kterém budeme hlasovat zítra, považuji za dobře vyvážený. Mohl by to být text podle mého názoru, který by mohl být kvalitním základem i pro trialog. Pokud jde o harmonizaci, provádění, tak takového toho spravedlivého prostředí, to jsme zde rovněž zachovali, dokonce posílili, nebudu zde již hovořit o detailech. Ovšem je zásadní, aby zaměstnanci těchto společností mohli ohlásit takový incident, aniž by se báli, že je hierarchie nějakým způsobem postihne nebo že dojde k nějakému právnímu postihu, protože cílem je posílit bezpečnost v oblasti letectví. Chceme harmonizovat směrem nahoru a myslím si, že si můžeme blahopřát Kompromisní návrhy by nám mohli zítra umožnit ještě zflexibilní celý postup. Malé organizace ty by mohly reagovat případ od případu, samozřejmě v souladu s kompetentními orgány vytvořit určitý zjednodušený systém zhromažďování, analýzy, informací, údajů osobně a tak dále. Tento text by měl objasnit roli jednotlivých aktérů, pokud jde o poskytování hlášení události zaměstnanců, členských států, agentury EASA, jiných organizací informací, budou tam přesně stanovena práva i povinnosti v rámci tohoto systému hlášení události a incidentu. Toto objasnění by mělo posílit i výměnu zabezpečených údajů informací, tak abychom mohli přijmout kolektivní opatření, jakmile by došlo k nějakému jasnému identifikování jasného rizika v této oblasti, lépe sbírat údaje, lépe je analyzovat, lépe identifikovat rizika, která se týkají nebezpečí v oblasti civilního letectví, a rychlejší oznamování těchto incidentů, to si myslím, že by mohl vylepšit právě tento text, o kterém budeme zítra hlasovat. Podle mého názoru bychom mohli zefektivnit tento proaktivní systém identifikace rizik pro uh, civilní letectví, měli bychom přizpůsobit i naše mechanismy prevence, protože vidíme, že prostě letectví a letecká doprava neustále narůstá. Objem této dopravy. A ráda bych ještě jednou poděkovala stínovým zpravodajům za konstruktivní přístup na nalezení výsledného textu, který by měl uspokojit všechny je, ano, mm, a doufám, pane předsedo, že jsem to všechno stihla za ty tři minutky. Děkuji vám za slovo. Děkujeme, pan Lajstry za SAD. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji paní zpravodajce. Eh, naše spolupráce byla velice dobrá. Eh, bývá vždycky dobrá, když spolupracujeme. A já, já nevím proč, ale je to tak eh, Mezi námi je vždycky dobrá spolupráce. A co se týče obsahu, tak e, zastáváme více či méně stejný postoj, ale to tady není žádný důvod k smíchu. E, jedna zásada byla pro nás nesmírně důležitá a my jsme chtěli zajistit, aby organizace, které jsou zodpovědné za bezpečnost leteckého provozu, zejména IASA, e eh, aby byly schopny plnit své úkoly. A ta druhá otázka, která byla pro nás, pro oba a pro mě nesmírně důležitá, Máme takový obecný systém fungování a tady je určité oddělení mezi eh, komplexními eh, letadly a velice jednoduchými. A potom je tu ještě eh, celá řada věcí, které nepokrývá těch sedm pozměňovacích návrhů. Naše politická skupina je ještě předloží a i ten zbytek pozdějovacích návrhů eh, paní zpravodajka podporuje naše E, návrhy, takže je to, myslím, dobře vyvážené a sledujeme jeden e, velký cíl a to je zvýšení letecké bezpečnosti a také je důležité, abychom byli úspěšní a myslím, že budeme úspěšní, takže já bych chtěl vám všem poděkovat za opravdu velice dobrou práci a pane předsedo, vám děkuji za to, že jsem dnes mohl tak eh, rozsáhle vystoupit. Já vím, že mluvíte perfektně anglicky. Thank you, chair. Dear colleagues, share Děkuji, pane předsedo, eh, pane, eh, vážení kolegové, vážená paní uh, zpravodajko. Eh, bylo mi velkým potěšením, že jsme zase s paní kolegyní spolupracovali. Je to technicky obtížný dokument a týká se to širokého spektra odvětví a aktivist eh, z mnoha, aktivit s mnoha různými zájmy. Eh, Vyjadřili, byly vyjadřeny různé uh, názory, jak přistoupit k nařízení v této oblasti. Slyšeli jsme určité obavy ohledně rozsahu eh, působnosti směrnice EASY eh, a vyloučení nebo naopak zahrnutí určitých segmentů letectví a tak dále. Ale byl tady velký konsensus, totiž aby důkladně byla zapracována zásada spravedlivého posuzování, spravedlivé kultury. A myslím, že tady byly dobré argumenty ze strany paní zpravodajky a jejího kompetentního týmu a že to nám pomohlo dopracovat i se i ke kompromisním návrhům, které naše skupina podpoří. Souhlasíme eh, s hlavními trendy této zprávy a jedinou vážnou obavu v nás eh, vyjadřuje to, vy, vy, vyvolává v to, že ty Nejmenší eh, podniky v letectví by mohly být příliš přetíženy eh, nařízeními. Vím, že stejně ne všechny uspokojí konečný výsledek, ale myslím si, že ten text, o které budeme zítra hlasovat, je dobrým kompromisem a že zajistí eh, dobrou pozici parlamentu pro trialog. Chci poděkovat kolegům za dosavadní spolupráci. Děkuji paní zpravodajko a děkuji i vám, pane předsedo. Děkuji paní Lichtenberg za zelená. Já bych chtěla velice srdečně poděkovat paní zpravodajce. Měli jsme opravdu eh, celé eh, řadu věcných diskuzí. Ona předložila velice dobré návrhy a myslím, že se nám podařilo se dohodnout na pozměňovacích návrzích, eh, které se objeví v konečné podobě jako kompromis. Pro mě je to nesmírně důležité téma a je to také velký krok vpřed, který můžeme učinit i v zájmu prevence e, bezpečnosti. To je téma, které bývá trochu zanedbávané. Proto doufám, že při hlasování získáme dobrý návrh, který přinese opravdu podstatné zlepšení Evropského parlamentu, který společně podpoříme. Děkuji. Děkuji. Děkuji paní Foster, děkuji pane předsedo a také děkuji paní zpravodajce za veškerou práci, kterou tomu věnovala. Já zcela souhlasím s paní Lichtenberg, že dospějeme k dobrému konsensu a dobrému hlasování. Je to ale škoda, protože už je to deset let od doby, kdy se zavedlo eh, pravidlo pro povinné zprávy. A některé členské státy to dodržují, ale je plno členských států a některé se připojily v roce 2004 a některé 2007 a vylučují z těchto poznámek Chorvatsko. Ale nejsou to jenom tyto členské státy, ale mnoho členských států, které nemají patřičné postupy pro systém eh, povinného podávání hlášení. A mluvíme o prosazování, to je moc hezké mít směrnice, ale pak se neprosazují. A toto je, myslím, vhodná doba. A paní zpravodajka to také zdůraznila. Ta kultura spravedlnosti, spravedlivého posuzování je nesmírně důležitá. A pokud se jde o mě, myslím si, že je opravdu velká škoda, že eh, jsme nedokázali toho, aby členské státy v mnoha případech měly dobrovolné hlášení, což ve Spojené království jsme měli více než 20 let. Většinou je to v rámci podniku, čili to nemusí nakonec být zavedeno jako povinné hlášení. Myslím si, že členské státy tedy by se měly snažit. Ale je třeba to pořádně vyjasnit, protože víme, že některé členské státy ta hlášení podávají pořádně. U některých je to tak čas, občas se trefí, občas ne. Čili e, bude to chvilku trvat, ale snad se přece jenom dosáhne určitého konsensu mezi různými právními systémy v různých členských státech. Ať se nám to líbí nebo ne. Mluvíme o kultuře spravedlnosti, ale některé prostě hned nebudou někoho obvinovat, některé členské státy. Jinde to chodí jinak možná které teprve za těch posledních 20 let eh, jdou do západní Evropy. A tam prostě třeba je to obtížné nastavit takovou tu kulturu, kdy někdo bude do, eh, obvinován a pak se bude muset, tam bylo prostě vždycky jisté, obtížné, někdo se pak musel velice těžko obvinu, ob, obraňovat, takže ono je to asi jinde těžké. Ale určitě naše skupina podpoří paní zpravodajku, ale je tady jeden z kompromis, který nepodpoříme. Všechny kompromisy nám vyhovují, ale nepodpoříme kompromis, který se týká definice hrubého eh, zanedbání, hrubé nedbalosti, ale ty ostatní podpoříme. Děkuji mnohokrát eh, paní zpravodajce. Pan Diganes. Děkuji. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval paní zpravodajce za její zprávu. Je to opravdu úžasná, úžasná zpráva. Vidíme, že jsme opravdu dosáhli velkého konsenzu. Paní de paní zpravodajka, je známa eh, takovou opravdu úžasnou schopností převzít jednotlivé názory ostatních orgánů v potaz a tak dále. Rád bych hovořil o pozměňovacím návrhu 90, kde se hovoří o definici toho, čemu hovoříme hrubá nedbalost. Já osobně jsem právník, jsem právník povoláním původním a rád bych vám řekl, že zde vidíme dva určité koncepty, které bychom neměli míchat, pokud jde o odpovědnost. To znamená, že mm, o tu vinu a o to, zda to bylo opravdu nedbalostí nebo zda k něčemu došlo mm, závažným um, pochybením a tak dále. Pani De Vierak ovšem um, zde nevzala v potaz kompromis a právě proto z, mm, z našeho správního hlediska uh, toto není dostatečně vhodně popsaný pozměňovací návrh. Mohlo by to způsobit problémy buď záměrné, došlo k záměrné nedbalosti, nebo tam nebyl žádný záměr. Samozřejmě, že poté eh, eh, se budou lišit jednotlivé možnosti postihu a tak dále. Musíme vzít v potaz veškeré důsledky takové hrubé nedbalosti. Já, vážený pane předsedo, já jsem rovněž pr- pracoval na směrnici, která se zabývala podobnou problematikou a my jsme tam rovněž museli eh, rovněž jsme tam měli článek, který se týkal nedbalosti, dále jsme tam měli otázku toho, eh, co by mohlo být využito v této oblasti jako sankce nebo určité odrazující poplatky a tak dále. Eh, já si myslím, že právní službám by se tím měla ještě zabývat, objasnit to. Jistě návrh paní zpravodajky je jde sice správným směrem, ovšem my nechceme aby došlo k nějakému zneužití. Snažíme se, aby zde byla určitá rovnováha. Je proto velice potřebné udělat jasné rozhodnutí, jestli eh, šlo o řekněme, trestný čin nebo, řekněme, nějakou drobnou nedbalost, zanedbání a tak dále. Čili v tomto konkrétním bodě bych požadoval ještě objasnění. Jinak, vážená paní kolegyně, samozřejmě podporuji vaši zprávu a děkuji. Děkujeme. Ano, vím, že naši kolegové z právního výboru by nám jistě máte možno, mají možnost vystoupit se svým stanoviskem, ovšem pokud jim tak se k tomu nevyjádřili zatím. Jediná věc z mé strany pokud jde o tyto incidenty. Máme zde problémy různých právních systémů v Evropě, které vstupují do hry například vyšetřování, kdybyste si s vyšetřovateli o tom pohovořili u těch incidentů, tak by právě na to poukázali. Policie například v některých zemích se věnuje takovému incidentu, stane se to trestním šetřením předtím, než vůbec vyšetřovatele jasně stanovili, co bylo příčinou takové nehody nebo incidentu. Já nemám odpověď na tuto otázku, protože prostě takto fungují různé právní systémy, ovšem představuje to problém a je to záležitost, na kterou bychom měli do budoucna reagovat. Pane Cornelis, s komisem, myslím, že vy budete zastupovat komisi výborně. Nebo, promiňte, omlouvám se, ještě vidím kolegyni, chtěla jste velice stručně, prosím. Ano, samozřejmě. Já jsem to chtěla jenom krátce komentovat. E, to stanovisko, které e, výbor nevypracoval, e, my jsme viděli a už to vyplynulo z předchozí diskuze, že je to problém, který nemůže vyřešit ani právní výbor, protože jsme stále konfrontováni různými trestními řády v různých zemích a přístupovými právy. Na evropské úrovni se to nedá vyřešit, tak eh, komentáře právního výboru nám také moc nepomůže. Why that? Ano, právě proto asi je, eh, byl problém právě s tím stanoviskem. Takže pane Cornelisi, děkuji za slovo, pane předsedo. Komise je velice potěšená zájmem, který věnuje váš výbor tomuto dosie. My souhlasíme v tom, že je to velice důležité pro bezpečnost civilního letectví a zlepší to ochranu našich občanů cestujících na celém světě. Rádi bychom poděkovali vašemu výboru, především samozřejmě paní zpravodajce, paní De Vera, protože pozměňovací návrhy, které předložila, ale které předložil rovněž stínový zpravodajové ostatní členové vašeho výboru, zavedly změny do tohoto návrhu, které podle našeho názoru ve většině případů můžeme podpořit, protože jdou stejným směrem a snaží se o dosažení našich cílů rovněž. Čtyři příklady. Pozitivně nahlížíme především na pozmenci návrh, který chce zlepšit to spravedlivé posuzování, tuto kulturu a zároveň ochranu eh, zaměstnanců teď eh, letecké společnosti. Pokud jde o proporčnější pravidla, jsme otevření, pokud jde o povinnosti eh, u těch lehčích typů letectví nebo řekněme sportovního letectví a tak dále. To si myslím, že ty změny jdou správným směrem. Třetí věc. Podporujeme je i lepší definici EASY, její dvojí role, jednak je to koordinátor na evropské úrovni, pokud jde o evropské bezpečnostní záležitosti a zároveň je to certifikační úřad, samozřejmě orgán, který eh, eh, má podobné, podobná mm, pravidla kompetence jako národní agentury Myslíme si, že je velice dobré, že dojde k objasnění definice role této agentury. A zároveň vítáme všechny kompromisní návrhy paní zpravodajky, kromě šestky, pokud jde o delegované pravomoci a sedmičky, pokud jde o povinnosti vykazování, informování ze strany komise. Několik pozměňovacích návrhů, které bych se rád zmínil, které nemůžeme podpořit je to 85, 88, 120 a 142, protože by snížili ochranu těch zaměstnanců, kteří oznamují tyto incidenty a mělo by to negativní dopad na tu spravedlivou kulturu posouzení. To znamená, že by to bylo v rozporu s našimi návrhy. 118, 132 tam rovněž nesouhlasíme, protože omezují rozsah eh, incidentů, které musí být orgánům nahlášeny. Myslíme si, že toto odvětví by nemělo mít možnost eh, mm, tyto důležité informace zatajovat před členskými státy a před agenturou ESA. Nepodporujeme ani 95. Protože z právního hlediska je to spochybnitelné, pokud jde o zasazení této doložky do rozsahu nařízení jednak 216 o EASE e. i tohoto nařízení, prostě ty, ten rozsah působnosti je, je jiný. Pokud jde o 216 z roku 2008, v podstatě tam jsou stejné klauzule, stejné um, části, které navrhujeme i zde, to znamená, že by to byla, tak, že by to byla taková zbytečná, eh, zbytečný odkaz, by tvořilo by to určitou právně nejistotu, která by mohla stížit eh, implementaci tohoto konkrétního nařízení. My samozřejmě chápeme, proč tento pozměňovací návrh byl předložen Vše, myslím si, že jednička, tento návrh paní zpravodajky je lepším návrhem, pokud jde o interakci mezi těmito nařízeními, to znamená tímto konkrétním a 216 z roku 2008 a prováděcími předpisy. Šestka, kompromisní návrh 6 a pozměňovací návrh 77, 87, 141, 149 a 150 by mohly vytvořit proceduru pro delegované akty, což není v souladu s články smlouvy a ani s tím, jak chápeme delegované pravomoce, na kterých se dohodly obě dvě instituce. Komise nepodporuje ani 96 a 156, protože eh, si myslíme, že by to mělo zůstat v působnosti delegovaných aktů. Rádi bychom poděkovali paní zpravodajce i členům vašeho výboru za podporu pro tu mm, obecný charakter našeho návrhu a i cíle tohoto nového nařízení a i za to, že jste předložili mnoho vylepšení našeho textu. Na základě zítřejšího hlasování doufáme, že budou moci být zahájena úspěšná jednání, tak aby Rada i parlament nalezli schody u tohoto textu, který konkrétně zlepší ochranu v oblasti letecké, v oblasti civilního letectví, ochranu před incidenty a ochranu našich občanů. Děkujeme. Paní zpravodajko, ještě k tomu pár věd. Ano, pokud je o pana Kasinho, chápu, že ho trošku znechtělili mm, ty možnosti pro malé organizace. Já bych to chtěla pro ty malé společnosti samozřejmě ještě trošku zjednodušit. Máme tam právě kompromisní návrh 5, který jde tímto směrem, který by umožnil takový zjednodušený mechanismus, proceduru pro tyto organizace. Paní Foster, pan Grandes de Pasqual, my jsme, ano, se věnovali těm definicím, hovořili jsme eh, o tom, spolupracovali jsme i s právní službou, pokud jde o tu hrubou nedbalost a tak dále. Pan zpravodaj, paní Lichtenberger se o tom zmínila. Ano, jak víme, tak ta trestní odpovědnost prostě v celé Evropě není to eh, pokryto stejným způsobem. Realita v jednotlivých eh, zemích 28 je jiná. Ano, jsou to definice takové obecné, ovšem mm, týká se to jenom tohoto našeho textu. Ráda bych poděkovala celému výboru za tuto výměnu názoru, ráda bych poděkovala za naši společnou práci, úsilí, které nás eh, které nám umožnilo vytvořit tento text a já skutečně doufám, že to zítra odhlasujeme pozitivním způsobem, čímž zítra, čímž bychom mohli opravdu se rychle začít jednání společná mezi jednotlivými, organiz- mezi jednotlivými institucemi, tak abychom dosáhli schody již v prvním čtení. Doufám, že ještě před koncem legislativního období by se nám to mohlo po- povést. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji a chci připomenout našim členům, že budeme hlasovat o této zprávě zítra a že pak se bude hlasovat o mandátu pro paní zpravodajku, aby bylo možné zahájit jednání v radě. Teď máme zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Zpravodajem je pan Karlo Fidanca. Děkuji, pane předsedo. U tohoto eh, návrhu je to eh, návrh, který zapadá do rozsáhlé strategie, u níž jde ještě o další téma, kterým se dnes zabýváme a je to směrnice CARS 2020 a i další právní ustanovení. Tedy můj návrh zprávy vychází za prvé z, v celku pozitivního zvažování přístupu, který komise e, zvolila. Samozřejmě e, připravíme celou řadu pozňovacích návrhů, abychom ještě vylepšili návrh komise a myslím, že jsme všichni zajedno, že je nutné investovat do alternativních paliv, abychom e, snížili znečišťování životního prostředí a snížili také závislost. Klíčové body zprávy bych chtěl krátce eh, nastínit. Za prvé eh, rámec, který je vyplněn nitrostátními cíly eh, uplatňování alternativních paliv z perspektivu do roku 2020 dále e, volba e, přístupu e, využívání alternativních paliv u všech dopravců, tedy v podstatě jsme se starali o elektrické automobily, ale v této zprávě zohledňujeme všechny typy alternativních paliv. A týká se to také dopravců, kteří doposud nebyli schopni z technických důvodů eh, nalézat eh, věrohodné alternativy vůči tradičním eh, strojům paliv. Tak mimo jiné je to letecká doprava, o které jsme tak podrobně hovořili. A také jsme uvedli průběžné cíle, kdy chceme kontrolovat, jak daleko se členské státy při plnění směrnice dostaly. A tady eh, máme samozřejmě v návrhu komise stanoven ambiciozní cíl stanovení standardu, eh, který by umožnil členským státům překonat technické bariéry, aby elektrická motorová vozidla se mohla pohybovat po celém území Evropské unie. Je to eh, obtížné, je třeba vytvořit jednotný standard pro eh, konektory na střídavý proud. Eh, je to obtížné z technického i právního hlediska, protože jednotlivé členské státy mají velice pokročilou eh, legislativu a určité věci jsou již dané a eh, neměli bychom eh, učinit žádné technické ústupky. Ty země, které již pokročily ve vývoji, by měly pokračovat dále. Chtěl bych tedy navrhnout, abychom eh, měli eh, zásuvky typu 2, to také navrhuje komise, ale ne, také by měla být možnost, aby jednotlivé státy eh, vybavily tyto zásuvky bezpečnostními okruhy. Zdá se, že toto řešení se opírá přece jenom o široký konsensus, i když jsme ještě nedosáhli jednomyslnosti. A zabýváme se obdobnou otázkou a ta se týká rychlého dobíjení. Musíme nalézt nějaké technické řešení, abychom zachovali tedy standard Evropské komise a také to e, sloučili s tím, co již existuje na trhu a e, je třeba počítat s mechanismy, které se budou opírat o neutrální technologie. Neměli bychom z trhu vytlačovat to, co se již osvědčilo a potom existují nové možnosti dobíjení, například Wi-Fi, která ještě není příliš rozvinutá, ale přesto existuje. Dále důležité téma, tedy eh, stanovené cíle pro jednotlivé členské státy. Vede se na toto téma prudká eh, debata právě na radě, eh, protože mnohé cíle neodpovídají dají podmínkám v jednotlivých členských státech, takže se je nepodaří takto dosáhnout. Já jsem eh, žádná čísla neměnil. Nevím, možná máte nějaké technické připomínky k tomu, co eh, navrhla eh, komise, ale myslím, že v současnosti bychom návrh směrnice neměli měnit. Podíváme-li se na cíle, které jsou v příloze, tak eh, by některé měly být jenom indikativní, neměly by být závislé. Kdyby někdo takto vystupoval, tak bychom neměli žádný důvod, eh, proč bychom měli vůbec na této směrnici pracovat. Bylo by užitečnější, kdybychom měli eh, rozsáhlý harmonogram prací, aby všechny členské státy mohly dosáhnout těchto cílů. Dále k vodíku. Víme, že e, toto palivo ještě není tak e, rozšířeno jako ostatní alternativní e, paliva, i když je to velice zajímavé palivo. Prognózy i čísla, která jsou obsažena v návrhu komise, jsem potvrdil, ale také jsem vycházel z toho, že v členských státech eh, se nebude eh, rozvíjet síť eh, pro vodík tam, kde již existuje. To má být do roku 2020, ale má se investovat v těch státech, kde ještě nebyly učiněny prvé kroky a tam je třeba počítat s delším časovým rámcem, například do roku 2030. Zemní plyn je také velice důležitý, jak ve tlačné, tak i v kapalné podobě. E, kapalná podoba je velice zajímavou alternativou z hlediska úspor energií i z hlediska nákladů, také pro lodní dopravu a také pro silniční dopravu. Chtěl bych tedy podpořit to, co eh, říká komise, co se týče vnitřní lodní, vnitrozemské lodní dopravy, potom eh, ve všech eh, přístavech by měly být vytvořeny stanice na tento plyn, to by bylo, myslím, velice ambiciozní. Eh, členské státy by měly zvážit, co je pro ně nejlepší řešení. Například Itálie, kde bychom eh, počítali s tím, že eh, v Janovském přístavu anebo v blízkém přístavě měly být vytvořena zařízení splňující stejný účel, tak by to nebylo realizovatelné a také by to z hospodářského hlediska nemělo žádný smysl, takže určitá flexibilita je nutná. Co se týče CNG stlačeného zemního plynu, vycházel jsem z toho, že tato záležitost by se měla vymezit. To jest, možná budete překvapení, ale podívejme se na GPL. V textu říká komise, tedy u LNG, také eh, eh, co tvrdí komise, ale nebyl tento článek převzat a my Eh, víme, že eh, tyto typy paliv jsou eh, dobře rozšířené, jsou sice méně čistými palivy než ostatní alternativní paliva, ale měli bychom se postarat o další rozvoj této sítě také. A dále kvalita alternativních paliv je pro mě velice důležitá a tím bych se chtěl také zabývat. E, například by měla být směrnice o kvalitě e, paliv a jde také o zájmy konečného spotřebitele. Měli bychom harmonizovat eh, barevné označení čerpacích stanic. Eh, momentálně je to nejasné. Barva, která určuje jeden typ pohoné látky, je v jedné zemi úplně jiná, než jak se označuje v jiné zemi. A závěrem bych chtěl ještě eh, něco říci k financování této infrastruktury. Nechali jsme vypracovat eh, studii eh, k analýze komise a s ní eh, vyplývá, že samozřejmě podporujeme soukromé investice u výrobců motorových vozidel a podobně, ale potřebujeme také kombinovat kombinace investic prostředky z různých fondů, které podpoří tyto investice. Děkuji vám. Kolegové, mám přihlášeno šest kolegů a komisi, takže eh, to musíme zvládnout za 20 minut. Prosím tedy o stručnost. Je to zahajující diskuse, pak až budeme pozměňovací návrhy, tak budeme diskutovat znovu, pan Hertu. Ano, děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Nejprve bych chtěl velice poděkovat panu zpravodaji za dobrou spolupráci, za otevřenou spolupráci a také za vyvážený návrh zprávy, podle mého názoru. E, také e, vycházíte vstříc návrhu komise a já se domnívám, že e, jsou správné celé, celá řada věcí, které pan zpravodaj řekl dále. Eh, je třeba podpořit eh, národní strategii, protože eh, my můžeme vytvořit jen hrubý rámec, který by měl být flexibilní, aby členské státy měly možnost podle potřeby a podle svých cílů reagovat. A dále se domnívám, že důležité je stanovení jednotlivých alternativních eh, paliv. Pan zpravodaj příliš málo zdůraznil, že jsme eh, proto, abychom zachovali otevřený přístup k technologiím a ještě dále eh, posouzení dopadů komise u určitých alternativních paliv jsou překážky větší než u jiných typů paliv a to bychom také neměli ponechat jenom vývoji na trhu. Já jsem protože že bychom měli podporovat ale eh, eh, elektrický pohon, vodní technologie a zemní plyn. Co se týče podpory LPG a e, biopaliv, e, které mezi námi možná budou e, rozdílné názory, protože LPG je vedlejší produkt při rafinerii, když se vyrábí nafta nebo benzín, proto je podíl fosilních paliv přece jenom dost eh, vysoký, takže jsem opatrný. Eh, musíme zdůraznit, aby byl stanoven právní rámec tak, aby z toho byla strategie, kdy se budeme průběžně učit. Eh, tento proces by měl umožnit eh, učinit příslušné kroky, když se to nebude vyvíjet správným směrem. Tuto flexibilitu musíme dopřát členským státům a dále pokládám za důležité, abychom měli společné technické kompatibilní standardy, ale to neznamená, že ti, kteří eh, investovali jako první, eh, by se dostali do určitého znevýhodnění. A eh, je to otázka tedy těch eh, zásuvek jsem tedy pro eh, přechodné lhůty, abychom zajistili slučitelnost, kompatibilitu a eh, v neposlední řadě to musí být příznivé pro spotřebitele. Myslím, že je to dobrý návrh, abychom měli jednotné barevné označování typů alternativních i fosilních paliv a přesto mám ještě jeden kritický bod a to je otázka financování. Víme, že tu nemáme nadbytek přebytek peněz a u transevropských sítí jsme umožnili podporování alternativních pohoných eh, látek, ale měli bychom členským státům a komisi připomenout, že eh, se investovalo hlavně do eh, železnice a lodní dopravy, méně železnice. Paní Meissner, ano, děkuji i za sebe, děkuji panu zpravodaji. Myslím, že to byla velice důležitá zpráva. Tente, to jsme e, byli opatrní, chtěli jsme všude šířit alternativní e, paliva a ta musí být všude k dispozici. Co se týče elektromobility, e, přechodné lhůty, dobře, o tom se hovořit, ale nesmí být příliš dlouhá. Bezpodmínečně musí v Evropě platit jednotná varianta varianta eh, zásuvek. Potřebujeme interoperabilitu a když něco zavádíme nového, musíme k tomu přistupovat takto od začátku. A chtěla bych se vrátit a zaměřit se na zemní plyn. Co se týče plynu, tak je velice eh, dobrá šance využít soukromých investic. Velice často provozují ale koncerny čerpací stanice a ty nemají zrovna zájem na prosazování alternativních pohoných látek. Jistě ve zprávě zpravodaje jsou eh, dobré pre přístupy eh, v některých pozměňovacích návrzích navrhujete eh, pro čerpací stanice CNG ambiciozní eh, cíle NNG pro dálnice. Z pravidla se o nich hovoří v souvislosti s lodní dopravou, ale může to být důležité i pro nákladní automobily. Já mám trochu problémy z eh, LPG. Eh, vy jste specificky také uvedl LPG Petroleum Gas a ten se vyrábí z 50% v Evropě z ropy. Není to obnovitelný zdroj energií, není to alternativní eh, palivo. Je to tedy LPG je tedy méně alternativou a u zemního plynu je velký potenciál snížení emisí u LPG menší a ta infrastruktura pro LPG je docela dobrá. Máme dost čerpacích stanic, 30 tisíc pro LPG a jenom eh, tisíce pro eh, CNG. CNG musíme rozšířit a protože jsem pro eh, vnitrozemskou lodní do úpravu, tak já bych byla proto, abychom to neměnili a měli bychom dostatek čerpacích stanic pro NPG, abychom to opravdu rozšířili. Pan Taylor? Uh, Děkuji, pane předsedo, a za mě to bude velice stručné, protože čas letí. Souhlasíme s tím určitě, že bychom měli použít Evropskou unii, aby standardizovala systém vydávání těchto paliv a propojení a podobně. Ale já tady vidím základní účel. Proč vůbec posuzujeme alternativní paliva? Má to být zajištění dopravy s menšími emisemi CO2, abychom méně záviseli na fosilních palivech. A to děláme tím, že povzbuzujeme k lidi k tomu, aby používali spíše veřejnou dopravu, aby jezdili um, autobusy let, eh, nebo vlaky, aby chodili pěšky nebo jezdili na kolech. A slyším o tom, že některé energetické společnosti, plynárny a podobně jsou ochotny se zabývat distribucí a dělat tedy stanice u dálnic a podobně. Ale také slyším, že odvětví nám říká, Podívejte se na elektrická auta. Máme jenom 1% trhu. Poptávka tady chybí. A pokud jde o čerpací stanice normální, které by měly prodávat i elektřinu a zajišťovat dobíjení elektrických vozidel, je to trochu těžké. Myslím si, že financování takovéto infrastruktury je otázkou, kterou je třeba vyřešit předtím, než se do toho pustíme moc daleko. Možná, že členské státy sami někde na to najdou peníze, ale než se na to dají veřejné prostředky, já si myslím, že musíme se zabývat tím, zda ten cíl, s nímž jsem začal, Totiž snížení CO2 se nejlépe dosáhne právě tím, že se vrhneme na tento konkrétní mechanismus. Možná bychom měli investovat více do výzkumu a vývoje, jakožto eh, alternativ, jako aby se hledaly alternativní pohony. Myslím si, že musíme být trošičku opatrní, ale každopádně, pane předsedo, děkuji za pozornost, za, po, za možnost hovořit. Pan Vandala, děkuji, pane předsedo. A děkuji také zpravodajem. Myslím si, že opravdu se udařil hřebíček na hlavičku. Jak můžeme snižovat emise CO2 a vůbec skleníkových plynů? V tomto návrhu, pane předsedo, já si myslím, jde hlavně o to, abychom ehm, tedy mysleli i na to, co představuje LNG, ehm, tedy skapalněný zemní plyn. A je třeba samozřejmě se snažit eh, snižovat překážky, zvyšovat vyhlídky, to by mě vyhovovalo. Ale mluvíme tady také o tom, zda by tady mělo být nějaké povinné množství dobíjecích eh, bodů pro elektrická auta. Vidíme tady docela velký rozvoj alternativních eh, možností, ale někteří se na to dívají skepticky, aby to bylo povinné, pokud je o počet těch dobíjecích stanic. A pak ještě k těm zásuvkám, konektorům. Podíváme se, jak to vypadalo, když se začalo vyvíjet LNG eh, skapalněný zemní plyn. Byly tady různá zase konektory, eh, různé zásuvky, eh, čili pokud někdo chtěl natankovat LNG, tak měl problémy, protože to bylo různé. Snad by bylo lepší poskytnout trhu příležitost, aby toto eh, vyvíjel, než aby komise tady něco dávala zhora. A pak, jak říkali někteří, že opravdu eh, ten skapalněný eh, zemní plyn je vedlejším produktem ropného průmyslu, ale už o tom nemusím jistě dál hovořit. Paní Foster. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodaji. Já bych také, eh, já jsem chtěla k tomu dělat několik poznámek. Samozřejmě oceňuji práci pana zpravodaje, ale jenom abych navázala na něco, co už tady padlo Návrh komise byl eh, značně preskriptivní v tom smyslu, že se tady hovoří jenom o čtyřech typech energie. A podíváme se skutečně, co je vhodné pro různé členské státy, pak to bude trošku jiné. Myslím si, že je, členské státy musí mít možnost, aby si určili vlastní politiku, jak chtějí dosáhnout těchto cílů Evropské unie. Podle eh, zeměpisného položení, eh, položení a podle toho, jak je možno zařídit eh, eh, nákladově efektivní snižování emisí. Říkal pan Taylor, když se něco dělá, musí to mít důvod a musíme být také realisticky. Eh, při velkém, největším tom respektu, já nevím, kdo se vymyslel ten rok 2020 a, a ten cíl, myslím si, že to prostě není možné dosáhnout. Pokud jde o to, jak se to bude eh, dělat v praxi, když si pořídíte elektrické auto a musíte ho někde dobít. Eh, my jsme se o toho jenom trošku dotkli, ale ono se jedná o obrovskou infrastrukturu, kterou by bylo třeba zřídit a myslím si, že hybnou sílu zařídí trh. Já eh, vím, že Evropská unie má asi nějakou, nějaký rozpočet, ale, já, ale viděl někdo vůbec, aby třeba v Lucembursku si dobíjel elektrická auta, nikdo neviděl, že by je používal. Ale eh, Evropská unie tedy bude snad financovat celou tu infrastrukturu, aby tam všechny ty konektory, zásuvky bude. Nejspíš to spíše bude dělat trh já nevím, jestli by nějaký členský stát řekl, abyste věděli, my budeme vydávat takové a takové peníze na tohle. Takhle to fungovat také nebude. Ono je to moc pěkné ale musíme si říci, jak řešit různá paliva, jak to bude vypadat v dopravním odvětví v nadcházejících dvou či třích desetiletí. To si jistě můžeme klást takovou otázku, ale v tomto stádiu si myslím, že je jistě dobré o tom diskutovat, ale zároveň podívat se trošku, jak to chodí v realitě a co jsou ochotny dělat ženské státy. Já nevím. Takže není to nutně negativní, ale jenom si myslím, že je to trošičku příliš preskriptivní a že to přichází příliš brze. Paní Lichtenberger, chtěla se k tomu něco říct? V tom případě pan Onidis DG. Děkuji, pane předsedo, za tuto příležitost a já to vyřídím velmi stručně. Já jsem v tomto okamžiku chtěl pouze eh, vyslovit naše ocenění a zdůraznit kvalitu této zprávy, respektive návrhu zprávy. Já bych s dovolením rychle zareagoval jenom na pár věcí, které navrhuje zpravodaj, aby bylo možné skutečně zlepšit ten původní návrh. Já myslím, že velice oceňujeme skutečnost, že železnice tady dostává více eh, pozornosti a aby se rozšířilo nastavování standardů. Je to jeden z těch aspektů, o kterých hovoří většina zainteresovaných stran. Také e, jsme velice rádi, že zpravodaj klade důraz na národní vnitrostátní rámce, protože nakonec my si tady stanovíme kvalita, kvantitativní cíle a zpravodaj nám zase ukazuje, že to se dá dělat různými způsoby a vyjadřit to různými způsoby. On dokonce navrhuje, abychom některé ty kvantitativní cíle změnili. My jsme to napřed nastavovali v kilometrech, tedy ve vzdálenostech. A on navrhuje, abychom místo toho používali metodu založenou na počtu obyvatel, které v určité oblasti žijí. To si myslím je všechno velmi hodnotné. Budeme se muset ještě podívat, jaký to bude mít dopad. A v posledu důležité je, aby ty národní rámce tady byly a aby také obsahovaly určitý počet základních cílů, aby bylo možné tu infrastrukturu opravdu nastavit vybudovat a používat. A vracím se k tomu, co říkala paní Foster. My tady nehovoříme o veřejném financování nové infrastruktury. infrastruktury. Opravdu je třeba udělat vše, aby největší a nejlepší šanci získali tržní cíly. A pak eh, tady budou ty Eh, doběcí a plnicí stanice. A právě proto navrhujeme, aby se to dělalo v národním rámci. Myslím si, že to vyplývá i z logiky, eh, na níž je založena zpráva, pan, protože vlastně se snaží zlepšit způsob specifikace kvantitativních cílů, tak aby bylo možné co nejlépe dát specifikace i investorům, tak aby tam pak ta infrastruktura byla vybudována. A pokud bude třeba to financovat i z veřejných prostředků, pak by to bylo spíše jako doplnění. A konečně pak, pokud se týče námořní dopravy, tady bychom chtěli vás eh, upozornit, že je třeba být eh, velmi opatrní, ale určitě alternativu potřebujeme právě v námořní dopravě. To už jsme tady slyšeli. Je tady mnoho omezujících faktorů, ale určitě potřebujeme alternativu a prozatím jediná alternativa, která se nám rýsuje v časovém horizontu kompatibilním s novými standardy je LNG. Ehm, proto si myslíme, že ten návrh zprávy musí zdůraznit potřeby hlavních přístavů. A zase důležitá je ta transevropská síť. A ty hlavní přístavy tím musí být vybaveny. A opravdu volba přesné lokalizace v rámci přístavu a také co to bude, jaký to bude typ eh, takové stanice mobilní, například doplň, stanice na doplňování tohoto paliva. To už by záleželo na eh, analýze dopadu, kterou si udělají příslušné orgány národní. Co se ještě týče kapalného, skapalněného zemního plynu, E, my také tady chceme upozornit na to, jak důležité je myslet i na ekologické aspekty. Ale, a myslím si, že to vlastně není opravdová alternativa, ale myslíme si, že LNG se měla už čas projevit, osvědčit jako alternativa. A myslím si, že tam, kde Eh, ropné společnosti měly možnost eh, uplatňovat na trhu i tento druh paliva, že tam to opravdu bylo úspěšné a jinde to zase tak úspěšné nebylo. Myslíme si, že LNG bude třeba trošku dále postrčit prostřednictvím legislativy. Karlo. Pane kolego, poprosil bych vás o stručnost, protože musíme pokračovat s koordinátory. Ano, děkuji, pane předsedo, velice stručně. Rád bych poděkoval všem kolegům, kolegyním za jejich příspěvky. Myslím si, že je to dobrý základ kvalitní spolupráce do budoucna, i pokud jde o pozměňovací návrhy. Ta situace, které čelíme v současné době, je, řekněme, ne úplně stoprocentně uspokojivá. Ovšem tento návrh komise nám umožňuje začít, začít řešit tento problém, samozřejmě ten problém toho, co bylo dříve, slepice či vejce a tak dále, mít síť, trh a tak dále. Ovšem samozřejmě, že um, infrastrukturu bychom nemuseli budovat, pokud by ten trh, na to ne, eh, trh k tomu neexistoval a tak dále. Čili my samozřejmě chceme, aby fungovaly obě dvě tyto části, to je podle mého názoru zásadní. Samozřejmě, že musíme být flexibilní, pružní, jsou zde i národní strategické přístupy, především v námořní oblasti, pokud budeme totiž investovat do tohoto typu paliv, což podle našeho názoru je zásadní. To znamená, že musíte zajistit infrastrukturu v přístavech veškerou infrastrukturu, síť, která vede do těchto přístavů a tak dále. Musí to být kompatibilní s využíváním těchto typů alternativních paliv. Musí teda infrastruktura existovat a to bude analyzováno jistě na národní úrovni. Zde eh, musí k tomu přistupovat velice pozorně, podrobně musí vzít v potaz technologické, technologický rozvoj. Náš návrh se snaží o to, aby ten rozvoj i v této oblasti technologií, paliv, nových paliv a tak dále v následujících deseti letech nám umožnil pokračovat v tomto směru, který jsme si stanovili. Samozřejmě, že i na základě situace přímo na místě v jednotlivých zemích. Já jsem se podíval například na oblast Pobaltí, pobaltské země, um, možnosti využívání například um, alternativních paliv, které zde nebyly zatím ještě zmíněny v návrhu komise. Prostě, abychom si nechali otevřená, otevřené dveře, aby jsme mohli využívat i nové technologie a tak dále. A finance, to je poslední záležitost a u toho bych ukončil svůj příspěvek. Uh, financování. Hmm, nevím, zda musíme neustále uvažovat pouze o veřejnoprávních prostředků, jak se o tom zmínila komise. Na lokální úrovni prostě mohou existovat různé možnosti, které by mohly podpořit takové sítě, elektrickou síť a tak dále, elektrické nabíjení. Možná bychom se mohli podívat i na možnost výstavby těchto sítí využitím nějakých jiných prostředků na lokální úrovni, privátní sektor a tak dále pro e, vybudování takové elektrické sítě. To si myslím, že je na členských státech. Děkujeme, říká pan předseda. 1.10. je deadline pro pozměňovací návrhy. A poté, toto je jedna ze zpráv, které byste mohli využít i v v rámci DST, mm, při přípravě legislativy, to je taková brožurka, kterou máme k dispozici, zde bude v předsáli k dispozici, kdybyste se na to chtěli podívat. Pan, zpráva pana kolegy bude právě pokryta tímto, touto uh, návrhy z této brožurky. Děkuji vám za pozornost a dostáváme se na konec našeho jednání. Prosím, nezapomeňte hlasovací karty zítra dopoledne a nyní začneme se schůzkou koordinátorů.